Good afternoon, everybody. If we... Eh, já vám přeji všem dobré odpoledne a poprosím vás, abyste se usadili. Nejdříve bych jednání speciálně zahájila a zeptala se, jestli eh, schvalujete program. Nevidím námitek, takže pokračujeme. Bod 2. Musíme schválit zápis z jednání ze 14. dubna, 1. a 2. června a 28. června. Nejsou připomínky, takže je považuji za přijaté. Bod 3. Sdělení předsedkyně. Test nejsou. S potěšením uvádím. A potom tady máme bod 4. Přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru Ekon na rok 2011. Ten jste měli obdržet do složek, schválili ho koordinátoři 6. září. Máte-li námitek, tak je prosím oznamte do konce dnešního zasedání, jinak ke konci zasedání bude mít za to, že tento harmonogram byl formálně přijat. A tím se dostáváme k bodu 5 a s velkým potěšením zde vítám znovu Žána Klauda Trišeta, prezidenta Evropské centrální banky. Naposledy jsme se spolu setkali 21. června. A já se velice těším na naše další setkání, které bude 30. listopadu. Pan prezident je tady pravidelným návštěvníkem. To je tady vše. Jako vždy, eh, pan Tešet nejdřív bude asi 15, hovořit, 15 minut hovořit a řekne nám něco o posledním eh, v vývoji v monetární a hospodářské oblasti a tzv. strategie opuštění podpory v krizi a bude také hovořit tady o monetární situaci a potom bude hovořit o otázkách hospodářského řízení a potom budou otázky eh, po jedné a půl minutě. A, a tři a půl minuty bude mít pan prezident na odpověď. A za těch jeden a půl minuty, prosím, mm, položte pouze jednu otázku. Není spravedlivé, když se snažíte eh, získat komplexní odpověď na deset otázek za půl minutu. Děkuji vám, pane Trišete, máte slovo. Thank you, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Naše pravidelné setkání se koná v době značného pokroku v Evropě v oblasti ekonomického řízení a finanční regulace. A chtěl bych eh, poblahopřát Evropskému parlamentu a zejména tomuto výboru příležitosti schválení balíčku pro finanční dohled v Evropské unii. Jsme svědky toho, jak parlament pracoval na této otázce a je mi jasné, že tato instituce přispěla k rozhodnému skoku, pokud je o vlastní úlohu po Lisabonské smlouvě. Evropský parlament měl zásadní úlohu při sledování ambiciozní reformy s evropským pohledem a jako Evropská instituce, Evropská centrální banka si velmi váží vašeho úsilí a také vaší podpory v tomto směru. Další legislativní balíček přijde na stůl vašeho výboru tento týden, reforma ekonomického řízení. Já mám plnou důvěru vůli a schopnost parlamentu a zejména výboru Ekon ještě jednou se evropským způsobem vypořádat s touto záležitostí. A i zde potřebujeme skutečný skok ku předu, abychom zajistili lepší fungování našeho společnosti společného trhu a zajištění soudržnosti Evropské měnové unie. Jako vždycky i dnes eh, začnu s tím, jak Rada Evropské centrální banky vidí eh, stávající hospodářskou situaci. Eh, návaznosti na to bych se rád zaměřil na dvě témata. Na reformu hospodářsko-politického rámce měnové unie a potom na budoucnost mezinárodní a evropské regulace finančního trhu. Nejdříve se podívám na hospodářský a měnový vývoj. Od minulého slyšení v červnu přicházející údaje byly lepší, než se očekávalo, ekonomika rostla o 1% z čtvrtletí na čtvrtletí v druhém čtvrtletí letošního roku, což odpovídá ročnímu růstu přibližně 4%. Když se díváme ku předu, očekáváme, že obnova bude postupovat poměrně střídně s, pozitivním, s pozitivní dynamikou, která se týká našich výhledů. Roční míra inflace v eurozóně představovala 1,6 v srpnu, což je pokles oproti 1,7 v červenci. To je v souladu s našimi očekáváními. Když se díváme ku předu, míra inflace by měla mírně narůst krátkodobě, ale měla by si zachovat eh, mírný průběh, pokud je o střednědobý horizont. Dle našeho názoru rizika tohoto výhodu směřují nahoru, ale inflace, očekávání inflace v eurozóně jsou souladu s naší definicí cenové stability. Naše minová analýza potvrzuje, že inflační tlaky ve třinobém výhledu jsou pod kontrolou a to se odráží v slabém růstu likvidity a úvěru. Mírný růst v oblasti půjček skrývá skutečnost, že růst je pozitivní u domácností, ale v souladu s trendy v minulosti obnovy je stále negativní pro podniky. Pokud o naše nestandardní opatření, rozhodli jsme na začátku měsíce provádět běžné ref, operace refinancování s pevnými úrokovými sazbami a s plnou alokací částek, které byly požadávány bankami eurozóny minimálně do poloviny ledna 2011. Také provedeme tři další operace pro doladění u eh, finančních operací, abychom umožnili pravidelnou eh, míru refinancování. Během programu trhu cenými papíry jsme pokračovali naše zásahy v eh, uměřených částkách, v některých částech, částkách obligačního trhu v eurozóně. Celkově za to řídící rada považuje současný měnový vývoj jako, jako přizpůsobený vzhledem k mírnému vývoji cen a inflačním očekávání, která jsou pod kontrolou. Klíčová sazba ECB je adekvátní. Chci znovu zdůraznit, že veškerá nestandardní opatření v eurosystému je období vážných napětí na finančním trhu jsou plně v souladu s, naší, s naším mandátem v oblasti cenové stability a jsou pouze dočasná, pokud je jejich charakter. Když se podívám na rozpočtové politiky, návrat udržitelné důvěryhodné fiskální pozici je naléhavě nezbytný. Vyzýváme všechny země, aby podnikly ambiciozní fiskální konsolidaci, pozitivní fiskální vývoj, který by mohl například vzniknout z vyššího než očekávaného ekonomického růstu by měl využít pro rychlejší pokrok v této oblasti. Nyní se podíváme na paní předsedkyně na konkrétní témata a začneme reformou ekonomické zprávy. Pan předseda Van Rompuy vás nedávno informoval o pokroku pracovní skupiny, které předsedá. Práce pokročila v některých otázkách, zejména pokud je o evropský semestr. A v dalších otázkách, pokud je o posílený rozpočtový dohled a nový rámec makroekonomického dohledu, je třeba ještě více ambicí. Jak pro ECB, tak pro vlády eurozóny. Základním cílem musí být dosažení všeho, co je třeba pro zajištění plynulého fungování naší měnové unie. Až Evropská komise předloží svůj legitimní návrh, návrh Evropský parlament jako spoluzákonodárce bude mít odpovědnost za koncipování efektivního rámce pro ekonomické řízení. Jednání o balíčku o dohledu ukázaly, že parlament není připraven přijímat kompromisy, které se opírají o nejnižší společný jmenovatel. Rozhodující skok při posílení EU a eurozóny a řízení v těchto oblastech bude požadovat změnu smlouvy, což znamená, že pokud nedojde k rychlé změně smlouvy, musíme maximálně využít veškeré možnosti sekundární legislativy Evropské unie podle současné smlouvy, abychom právě dosáhli tohoto rozhodujícího skoku. ECB spoléhá na podporu parlamentu ve svém přesvědčení, že adekvátní reforma ekonomické zprávy, zejména v oblasti eurozóny, potřebuje využít maximálně prostředky, které nabízí Lisabonská smlouva. Člen rady ECB Lorenzo Binismagi nedávno vám představil naše stanovisko k jednotlivým aspektům ekonomického, reformy ekonomické zprávy, zejména řadu otázek souvisejících s řešením krizí. Také zdůraznil ekonomické důvody, které jsou v pozadí našeho stanoviska. Chci říci, že to jsou nezbytné prvky reformovaného rámce fiskálního a makrokritického dohledu, což je jádrem probíhajících debat. Nový rámec by měl být konkrétně zaměřený zejména na země, které jsou vysoce zadlužené a kde dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti. Míra veřejného zadlužení a rozvoj deficitu může být zdrojem finanční nestability a může způsobit nákazu v jednotlivých zemích, které sdílejí společnou měnu. Takže dluh by měl mít zvláštní statut v oblasti rozpočtového dohledu, zejména pokud je o preventivní a korektivní součásti paktu růstu a stability. Postupné ztráty relativní konkurenceschopnosti v rámci minové unie jsou dalším zdrojem vážné nestability. Nový systém dohledu, který má korigovat makronomické nerovnováhy, když se objeví, je nezbytně nutný. Tato myšlenka získala podporu v zásadě, ale konkrétní opatření, aby byla funkční a dostatečně závazná, musí být dohodnuta. Po rozpoznání jednotlivých nerovnovách je třeba podniknout následné kroky, včetně konkrétních misí v jednotlivých zemích, specifických doporučení zesílený tlak a konečně korektivní opatření. Zranitelnost jednoho člena může mít přímý dopad na další členy a systém dohledu musí být podporován systémem motivace a sankcí, které musí být spuštěny dostatečně včas v procesu a které by měly být přiměřené závažnosti narušení pravidel. Jádrem zcela nepostradatelným Eh, jádrem eh, efektivního dohodového mechanismu je funkční mechanismus podnětů a sankcí, jak finančních, tak nefinančních, zejména pro eh, země, které jsou součástí měnové unie. Já jsem si jistý, že parlament přijme v této věci ambiciozní, zaujme ambiciozní stanovisko. Eh, příslušné eh, postupy by měly být eh, kvazi automatické, založené na návrzích komise a ne na doporučeních. ECB navrhla zvrácení hlasovacích postupů, které vedou k přijímání těch podnětů a sankcí. Taková ta rozhodnutí by se přijímala automaticky nebo považována za přijatá, pokud by se proti ním nevyjádřila kvalifikovaná většina v radě a navíc, eh, aby eh, ty eh, požadavky členské státy vzaly za své, tak se musí postavit za ta evropská pravidla a silné národní fiskální rámce, včetně vytvoření nezávislých monitorovacích institucí a přijetí národních fiskálních pravidel, která odrážejí pakt stability a růstu, jsou základními kroky v tomto směru. Také mm, voláme po posílení povinností e, a pravomocí Evropského statistického systému a po posílení jeho e, pravomoci ke sběru e, dat. Ty změny musí jít za rámec nedávného nařízení o Eurostatu. Je velice důležité, že nezávislost analýzy a v úsudku a v dohledu nikdy nesmí být spochybněna. Já předpokládám, že komise přijde s konkrétními návrhy, e, které budou řešit toto otázku a budou posilovat nezávislé fiskální, e, fiskální sledování a e, v ECB je také pro eh, poradní orgán eh, těch moudrých mužů a eh, žen na evropské úrovni, kteří by nám poskytovali druhý alternativní pohled. Abych to schrnul, tak musíme si klást následující otázky. Za prvé, řeší rámec dohledu efektivně otázky, které by mohly do budoucna způsobit krizi. Za druhé, je mm, ten e, efektivní e, rámec makroekonomického e, v dohledu takový, že může automaticky nastartovat vyrovnání nerovnovách. Za třetí jsou mechanismy vynucování fiskální tedy, které má k dispozici fiskální makroekonomický dohled dostatečné. Za čtvrté, je ten eh, rámec dohledu dostatečně nezávislý a závěrem hm, jsou eh, zásady pro hospodářské eh, řízení zakotveny dostatečně v národní legislativě. My to v následujících měsících budeme velmi, v následujících dnech a měsících intenzivně sledovat a já doufám, že na tyto otázky bude schopna von Rompajová úkolová skupina náležitě odpovědět. A nyní poslední téma, a sice otázky finančního sektoru. Máme velký politický pohyb Eh, na globální i na evropské úrovni k posílení regulace a dohledu. My musíme eh, nenále vytrvat eh, v tomto tlaku svým způsobem, protože ještě toho zbývá hodně udělat. Bazily 3 je v tomto kontextu významným krokem vpřed, představuje jádro finančních reform, dosahuje se tím správná rovnováha mezi, celkovými cíl, mezi celkovým cílem posílit odolnost finančního sektoru a podporou podpořit úvěrování v reálné ekonomice ekonomice. Já nemůžu hovořit o dohledu, ale a aniž bych eh, znovu složil poklonu Evropskému parlamentu eh, za přijetí toho evropského eh, balíčku pro reformy dohledu. Vytvoření Evropské rady pro systémová rizika a evropských dohledových orgánů spolu s změnami směrnice o kapitálové přiměřenosti by měly vytvořit takový regulační a dohledový rámec, který bude silnější. Také by měl umožnit regulátorům Eh, opravdu eh, finanční eh, sektor směrovali směrem k, k stabilnějším podmínkám, kde už nebudou vznikat systémové v otřesy. V současné době je třeba zajistit, aby ESRB, tedy ten první orgán, eh, plně začal fungovat od 1. ledna příštího roku. Nová eh, dohledová architektura je jenom jeden aspekt eh, celé finanční reformy. Potom tady například máme směrnici o správcích nebo o manažerech alternativních investičních fondů která má zajistit jejich správnou zprávu. A já si myslím, že eh, včasné a náležité eh, hlášení eh, v regulačním orgánům o investičních aktivitách mohou pomoci zvládat systémová rizika. Pokres, pokrok v této legislativě je velice důležitý, a to třeba i u těch známých prodejů nakrátko a u prodejů derivátů mimo, na burzovních trzích potom je tady ještě morální riziko, které představuje eh, systematicky eh, které eh, musí tyto systematicky důležité finanční instituce kontrolovat. Já jsem si jistý, že ten proces, který nás čeká, je dlouhý a jsem si jistý, že úřady dosáhnou cílu, které si myslíme, že po nich naši občané volají a mm, musíme v tomto ohledu být vytrvalí. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Um... Já vám děkuji. A nyní eh, přejdeme k otázkám. Máte eh, minutu a půl na položení otázky a prosím, aby to nebyly vícenásobné otázky. První je Jean-Claude Gozet a potom za EPP. Nicméně já půjdu vždycky o otázku odpovědi Potom bude Bergard Walc tedy a Jose Charge Magajo. Takže žádné Pole. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve, pane prezidente, pogratuloval budoucímu předsedovi struktury pro systemická rizika, eh, struktury, kterou jste tady před chvílí vyzvihl a myslím si, že je skutečně velmi důležité, že předsedou bude právě prezident takové instituce, jako je Evropská centrální banka. Ke směrnici IFM doufám, budete brzy moci říci to samé, co jste říkal o směrnici o dohledu, že skutečně tedy přišla v pravý čas. Víme, že se teď o tom diskutuje, že jednání jsou dosti tvrdá, protože parlament si skutečně i zde přeje, aby se projevila Evropa. A já bych chtěl, pane prezidente, vědět, co očekáváte vy od této směrnice ve vztahu k vašim funkcím a jaké rady byste nám mohl dát, aby to jednání proběhlo, jak má, aby dospělo ke zdárnému stanovenému cíli. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Musím ještě jednou zopakovat, že skutečně bych chtěl velmi vysoce zhodnotit práci parlamentu. Nepochybuji o tom, že vedete opravdu důležitou práci i na téma této směrnice. Je to důležitá směrnice, protože se týká aspektu, který není tak zcela zřetelný, tak průzračný, jako je regulace bankovního sektoru jako takového. Teď jsme skutečně v daleko širším ještě kontextu otázka optimálního fungování trhu. Highly Leverage Institution je zde tedy na pořadu dne a myslím si, že v této oblasti první tedy věc, která je podle mě důležitá, je ta, abychom v Evropě měli systém Doorsight, opravdu průhledný, transparentní, který bude na co nejlepší celosvětové úrovni. A z tohoto hlediska si myslím, že je důležité, abychom skutečně neměli rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy, protože veškeré rozdíly mezi Evropou a Spojenými státy by pro nás měly velké následky. Byl by to problém světové nestability, která by přetrvávala, protože eh, ti Operátoři by měli samozřejmě snahu eh, vybírat si místa, kde regulace je nejnižší, takže to by bylo velmi nebezpečné pro světovou finanční stabilitu a samozřejmě bychom z tohoto hlediska měli i určité přesuny činností, které by nastaly velmi záhy, takže musíme jednat v návaznosti na naše americké partnery, musíme mít opravdu stejné podmínky, level playing field, i na té celosvětové úrovni, abychom byli schopni zajistit finanční stabilitu která zůstává opravdu nezbytností. Z tohoto pohledu bych chtěl říci, že je samozřejmé, že musíme usilovat o co největší transparentnost, to je naprosto zásadní věc. Je také zřejmé, že i na úrovni jednotlivých orgánů, i na úrovni tedy eh, vysokoškolských kruhů. Eh, vidíme, že zde existují prvky systémové nestability v souvislosti s trhy a souvisí to také v podstatě s tím, jak vlastně se chovají tedy tyto instituce a musím říci, že pro nás v Evropské ústřední bance, ale týká se to všech centrálních bank, týká se to tedy i těch výzkumných vědeckých pracovníků působících na úrovni vysokých škol, že skutečně je třeba si ty systémové nestability dobře uvědomit, dobře je identifikovat, protože to s tímto chováním jednoznačně souvisí. Thank you very much. Uh... Děkuji. Pan Balc. Já, heute... Já mám eh, dnes na vás dvě otázky. Před dvěma týdny jsme se setkali ve Frankfurtu a, a tam jsem se mohl sám přesvědčit, že příprava ECB na a, a, činnost předsedy ESRB už běží na plné otázky, na otáčky. Chtěl bych se zeptat, jestli budete hotovi včas a jestli od 1. února budete schopni se zmocnit svých úkolů, nebo zhostit svých úkolů. To je tedy první otázka. A druhá otázka. Poslanci poukazovali v posledních letech eh, eh, stabilně na to, že ECB není, eh, nebo že hospodářská měnová unie není dostatečně vyvážená, že měnová unie může fungovat jenom, když se bude odsouhlasovat zájemně hospodářská politika. A my si myslíme, my jsme rádi, že teď už to pochopili hlavy státu a vlád, ale jako vždycky problém je v těch podrobnostech. Jak vnímáte dohodu s posledního samitu o vzájemném předkládání rozpočtových eh, návrhů a jak to povede tedy k vyrovnání té eh, politiky nebo té nevyváženosti v Unii do budoucna. On your first question, I would say that... První otázce, abych řekl, že děláme sami maximum pro to a děláme to od samého počátku. Myšlenky na Evropský výbor pro systémová rizika. Děláme vše pro to, abychom byli připraveni na spuštění činnosti 1. ledna. Jsem si jist, že to tak bude. Jsme v kontaktu s jednotlivými úřady, s kolegy guvernéry centrálních bank, s radou banky. Takže já jsem plný důvěry v to, že budeme schopni zahájit činnost. A uvidíme, až bude existovat tento výbor, tedy od ledna, jak budeme práci organizovat a jaké směřování zvolíme, ale nástroje mít budeme. A samozřejmě vyhrazuji si ještě vlastně případ samotných eh, úřadů dohledu je možné, že na začátku nebudeme mít eh, vlastně všechny ty instituce plně funkční, ale minimálně představ, čelní představitelé bankovního dohledu a dohledu na trzích eh, s cenými papíry, dohledu v oblasti pojišťovnicí, tak ti budou připraveni. A samozřejmě to v naší příjme odpovědnosti není. Ale pokud je o Evropský výbor pro systémová rizika, tak tam skutečně si myslím, že budeme připraveni. Pokud je o druhou otázku, můj pocit je takový. V této oblasti dohledu nad fiskální politikou zdravé fiskální politiky. To musí být záležitostí všech vlád. Podle mého soudu mm, situace není nikdy skutečně optimální. Vždy dochází k nedostatečnému vyhodnocení toho, co je třeba v této oblasti. Já to říkám zejména v oblasti eurozóny. A proto naše sdělení je vždy stejné. Víte, že v minulosti došlo velmi zvláštnímu podhodnocení situace. I v roce 2004-2005 jsme museli bojovat a zasazovat se o stabilitu pakty, paktu. A znamenalo to tedy omezení v oblasti fiskální. A nyní jsme svědky toho, že všichni vlastně vědí, že je to nesmírně důležité. A já bych chtěl vyzvat, a já už jsem to řekl v úvodních poznámkách, vyzýváme všechny vlády, aby odvedli svůj díl práce. A je tu samozřejmě otázka tedy zprávy a řízení a my budeme určitě v kontaktu do budoucnosti, protože vy sami budete mít obrovskou odpovědnost, když budete koncipovat tu novou formu zprávy. Děkuji. Jose. Ah, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za tuto diskusi. <clears throat> Pokud jde o výbor pro systémová rizika, a já bych chtěl získat odpověď, která by mi byla opravdu velmi transparentní, pokud jde o pakt stability, rozpočtové stability podstatě se tady hovoří především o ekonomických a nikoli o politických sankcích. Vy jakožto prezident Evropské centrální banky, jak to vnímáte vy? Mají být ty sankce automatické nebo mají podléhat rozhodnutí Rady ministrů? Je třeba zachovávat různé sankce ve vztahu k zemím, které nejsou v eurozóně. Dále ekonomické sankce mají všechny odpovídat ehm, stejnému postupu v případě zadluženosti a jak to vypadá s nedodržováním zásady konkurenceschopnosti, což je skutečně tedy velmi důležitá věc v oblasti globalizace. Thank you very much eh, for, for your question. Eh, Děkuji vám za otázku. Jak sam říkáte, Pokud jde o rozšiřování sankcí, tak některé sankce je možné snadno eh, rozšířit v rámci eh, stávajícího smluvního uspořádání a prostřednictvím sekundární legislativy. A u eh, jiných by to mohlo být obtížnější. Samozřejmě eh, je třeba přeskoumat, jestli eh, ty politické sankce jako pozastavení hlasovacích práv eh, by bylo možné použít. My bychom byli pro, protože to není finanční sankce, nicméně to má nesmírný dopad. Nicméně je možné, že tohle by vyžadovalo změnu smlouvy. My to ale vnímáme následovně. jednotnou měnou, aniž bychom měli politickou federaci, já to říkám celou, celá ta léta, to bylo velmi smělé. Nemáme politickou federaci, ale máme eh, měnovou unii, jednotnou měnu. Musíme se snažit eh, zajistit co nejlepší rámec pro eh, kontrolu a prohloubení dohledu nejenom nad fiskální situací, ale i eh, nad eh, těmi eh, relativními nerovnováhami. Myslím si, že nejenom ta kvazi automatičnost, ale i obrácení důkazního břemene je v tomto ohledu velice důležité. Samozřejmě vždycky nejzapeklitější jsou ty pozornosti, ale uh, takže uvidíme ještě, jak, kam, kam to dojde. Ale myslíme si, že eh, nyní můžeme díky sekundární legislativě dojít hodně daleko, aniž bychom museli mluvit smlouvu. K té poslední otázce, která se týkala zadlužení a deficitu, tak tam bych řekl, že je zřejmé, že to, co eh, platí pro vnější pozorovatele, pro domácnost, pro podnikatele, pro investory a středatele, tam jde vždycky o eh, nesplacené dluhy a o deficit. Ty ovlivňují eh, a, a, to, jak se schopni eh, ovlivnit eh, nesp- poměr nesplacených dluhů k HDP. To ovlivňuje důvěru investorů. A proto samozřejmě si myslíme, že až do posud ta dluhová kritéria jsou příliš opomíjena a že nyní musíme, tak jak je to ve smlouvách, ve slavných maastrichtských kritériích, posuzovat eh, zadluženost a deficit zároveň. Tedy protože eh, je třeba opět tedy obnovit důvěru. Eh. Děkuji, Pervánč. Pane prezidente, vy jste říkal, že pokud jde o hospodářskou zprávu, je třeba dát kladnou odpověď na pět otázek. Mně se zdá, že o jedné eh, otázce jste tady nahovořil, a to je, co se stane s mechanismem řízení době krize, jak se to zavedlo v podstatě v okamžiku, kdy jsme měli před sebou řecký problém a kdy hrozilo i e, rozbití eurozóny. Když budeme hovořit tedy o hospodářské zprávě, je tady určitý velmi silný nástroj, který by mohl mít trvalou podobu a že tedy bychom mohli v podstatě jít i k určitému združování vlastně dluhu, k vzájemnému tedy Eh, řízení dluhu, abychom tedy mohli být dostatečně atraktivní ve vztahu k americkému trhu, protože tady máme paradoxní situaci. Na jedné straně máme zahraniční svrchované fondy, které se zajímají o americký trh a přitom tento trh je právě trhem, kde vlastně ta krize vznikla a zároveň vidíme hodně evropských zemích, že jsou zde tedy určité problémy pro to, aby získali kapitál právě na těchto mezinárodních trzích. Děkuji mnohokrát, jak už jsem říkal, už jste tady měli i člena Executive Board, který odpovídal na celou řadu otázek týkajících se mechanismu v době krize a těch otázek tedy řízení v době krize. Já jsem se soustředil právě na to, co by nám mohlo zabránit, abychom se v takovéto situaci vůbec ocitli. A Jistě, pane prezidente, ale v podstatě jaksi vzájemný jaksi systém eh, zprávy dluhu to by v podstatě nemělo tedy tady vadit. Ano, pokud jde tedy o to vzájemné Eh, hospodaření s dluhem. Jistě my jsme zde vždycky byli velmi eh, zřetelně proto, že jednotlivé vlády, jednotlivá ministerstva financí mají svoji vlastní odpovědnost a že jistě tedy není jaksi na tom nic špatného, aby měli svou vlastní odpovědnost, aby byli odpovědní za svou vlastní politiku. A můžeme říci, že to, co nám nejvíce chybělo, byly právě pobídky. Pobídky k té dobré zprávě, ke správnému systému řízení. A myslím si, že tady fungování eh, oblasti dohledu nad eh, paktem stability a růstu, to skutečně se příliš neosvědčilo. V podstatě tady nevznikl pocit, že by bylo zcela zásadně důležité, aby se skutečně náležitě vlastně dohlíželo na to, jak s těmito věcmi nakládají jiné vlády. Víte, že v určitých okamžicích dokonce zde byla snaha tento mechanismus vlastně vzájemného dohledu úplně vyloučit z provozu. Takže my jsme zde stanovisko nezměnili. V každém případě ale samozřejmě kromě toho kromě těch opatření, která doporučujeme a u nich doufáme, že získáme kladnou odpověď na těch pět tedy otázek, které jsem zde přednesl, eh, myslíme si, že skutečně tedy ten krizový mechanismus eh, musí existovat, že je nezbytný, ale doufáme, že do budoucna eh, odhodlanost parlamentu, odhodlanost rady poučení z zkušeností, které prožíváme v současné době, které jsou opravdu objektivně velmi obtížné, nám pomohou výrazně posílit všechny tyto prvky dohledu, které by měly právě bránit tomu, aby situace, jako je tato, se znovu opakovaly. Thank you. Děkuji. Pan Berman. Merci, madame la présidente. Monsieur Trichet. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trichete, Jeden odpovědný pracovník francouzských struktur pro dohled nad trhem říkal, že tady došlo k manipulaci v tom řeckém případě. Vy nám gratulujete za to, že jsme odhlasovali eh, ten výbor pro eh, dohled v Evropě. Myslíte si, že takovéto struktury budou mít dostatek prostředků na to, aby skutečně objevili nějakou manipulaci, pokud k ní dojde manipulace, která bude tedy dohodnuta mezi několika aktéry a co by bylo třeba také proto, aby bylo možno takovouto manipulaci odhalit. Máte pocit, že ten právní arsenál, který máme k dispozici, je dostatečný a Vzhledem k tomu, že manipulace se obvykle často zjistí až dodatečně, až pozdě, úloha centrálních bank a Evropské centrální banky je samozřejmě zcela zásadní pro to, abychom mohli eh, předcházet a nebo bránit těmto manipulacím, když k ním dochází. Ale jsou tady i určité hranice toho, co taková centrální banka může. A máte zde tedy pocit, že je z čeho být znepokojen? Evropská komise má návrh na v podstatě určité tedy regulace týkající se třeba toho short selling, prodejů na krátko, swapu a tak dále. Myslíte si, že by se v podstatě neměly prostě zakázat některé deriváty tady v Evropě a případně i jinde? Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji. Pokud je o vaši první otázku, vše je jasné, Některé typy chování jsou zákony, některé nejsou zákony. Některé operace jsou povolené a jiné povolené nejsou. A musím říci, žijeme v právním státě a musíme být přísní při definování toho, co je a co není povolené. Já bych sám neřekl, že ta či ona operace byla zmanipulována nebo nebyla zmanipulována, ale pokud byla zmanipulována, tak je třeba to vyšetřovat a potrestat eh, manipulátory. A to platí v Evropě a platí to na všech trzích, platí to na druhém břehu Atlantiku také. Centrální banky mají vlastní odpovědnost a ta je značná mají svůj vlastní úhel pohledu, což je úhel pohledu cenové stability ve střednědobém výhledu, středně a dlouhodobé finanční stability a vycházíme tedy z zásadního konceptu cenové stability, mají také významnou odpovědnost, protože jsou nutně z hlediska vlastního zaměření orientovány na středně a dlouhodobý výhled a ne na krátkodobý výhled, až jsou nezávislé, což umožní věci adekvátně posoudit, ale také mohou anebo nemusí mít eh, odpovědnosti v oblasti dohledu bankovního či jiného. Mohou mít také odpovědnost v oblasti dohledu nad pojišťovnami, což je případ několika zemí. Takže bychom to neměli směšovat. Já jsem chválil nedávné legislativní kroky a European Board, který vznikl pro systémová rizika, si neplete svou vlastní funkci s eh, úlohou vlastního dohledu. Dohled má svou specifickou odpovědnost na národní i evropské úrovni. Takže ještě jednou, myslím, že vaše otázka se spíše týkala dohledu bankovního a dohledu nad pojišťovnami, pokud byly chyby páchány ve finančních institucích, anebo dohledem nad finančními trhy. A ještě bych se vrátil k tomu, co jsem řekl v odpovědi na první odpo- na otázku. Myslím, že existuje konsenzus nejen v Evropě, ale ve světě v tom, že největší míra transparentnost je stále naším cílem a pokud existují oblasti temné, neprůhledné, tak je zřejmé, že tam narazíme na nenormální typy chování. A musím říct, že z tohoto hlediska veškeré subjekty, které vznikají a jsou tedy existují v Evropě i ve Spojených státech, nám mají poskytovat odpovědi, které by měly být eh, souběžné, protože kdyby tomu tak nebylo, tak bychom měli na evropské úrovni a na celosté úrovni stejné problémy finanční nestability a nerovnováhy a docházelo by tedy k vlastně k arbitráži regulace a docházelo by k významným pohybům do těch oblastí, kde je nízká míra regulace, což je naprosto v rozporu s tím, o co se snažíme na úrovni G20 a celého systému. Děkuji vám za vaši otázku. Děkuji. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trišete, nyní jste eh, prezidentem eh, Evropské rady pro systémové riziko. Vlastně já bych se chtěl zeptat, jak slušitelný nebo neslušitelný je cíl cenové stability s cílem finanční stability. A zdali vaše nová funkce prezidenta SRB ovlivní v monetární politiku v eurozóně. Děkuji. Děkuji. Vám také. Já zatím ještě nejsem prezidentem ESRB, protože protože eh, k tomu bude třeba, aby to všechno vprávně bylo už v chodu, což zatím není. Za druhé, ECB je ECB, generální rada ECB s 27 guvernery je generální rada a řídící rada v eh, ESFRB je to tež. Nic se v ECB nezměnilo. ECB má svůj ústavní rámec, abych tak řekl, svůj prvotní mandát a to se nezmění vůbec. Aby se jak to je eurozóně. Tedy a, eh, nic se nezmění ani o a, eh, nařídící radě. A mimochodem, náš primární mandát je tedy cenová stabilita. Nyní Máme za sebou 11,5 eh, let od spuštění eura. Průměrná eh, inflace v eurozóně je 1,97 Definice, eh, kterou jsme si dali na začátku, bylo méně než 2, ale blízko 2 A my jsme na 1,97, přesně tam, kde jsme chtěli být. Myslím si, že aritmeticky je to pozoruhodné. Mohlo by to být 1,95 nebo 1,90, ale ale já jsem radši, eh, že je to 1,97 než 2,01. Přímě řečeno. No, na konci roku si to zase spočítáme. Jedná se každopádně o nejlepší výsledek, pokud jde o cenovou stabilitu za eh, celých 50 let historie členských eh, zemí eurozóny. Těch 10 11 let je určitě lepších, než by to bývalo bylo v samostatném eh, Španělsku, Itálii, Francii nebo Německu. Takže cenová stabilita je mandát a takovéhle máme výsledky. Pokud je o eh, ceny do budoucna, tak pozorovatelé a finanční trhy nám říkají, že bude stejná stabilita do nadcházejících deseti let. To jsou fakta, čísla. Takový je úsledek, uh, úsudek, pardon. A to říkám to je tak mimochodem. Jsem prakticky jediný, kdo to říká, což mě trošku překvapuje. Protože tak to opravdu je. tohle, tohle jsme dosáhli od svého vytvoření. A my to budeme tak dělat i nadále. SRB je jedna instituce. Ne všichni členové řídící rady tam jsou, ale má také jiné členy zase, kteří pocházejí z těch orgánů, o kterých já jsem hovořil. Z akademického světa, ze světa vědy, z řad eh, národních dohledových orgánů a je to eh, orgán, který posuzuje systémové riziko a posuzuje, jakým význam bychom mohli čelit z tohoto hlediska. A co bychom měli dělat? Eh, v případě, že by bylo třeba něco doporučit anebo vydat včasné varování. Je pravda, že tato instituce byla postavena blízko eh, centrální bankám, nejenom ECB. A já se domnívám, že není ani překvapivé, že na obou stranách Atlantiku, když uvážíte, že systémové riziko bylo ve stávající období opravdu impozantní otázkou, tak vy jste rozhodli, stejně jako kongres na druhé straně Atlantiku, tento eh, nový orgán dát nebo postavit blízko k centrální bance, vzhledem k jejich nezávislosti a vzhledem k tomu, že oba mají eh, zájem na stabilitě dlouhodobě. Ale nesmíme si je plést. Děkuji. Děkuji vám. Já bych vám také eh, připomněla, že jste už při minulé příležitosti eh, slíbil, že nám podáte zprávu nejen v rámci monetárního dialogu, ale v rámci této nové funkce a potom eh, se budu snažit eh, poslance usměrnit, aby kladli správné otázky ve správnou dobu, což bude těžké. A teď pan Epping. Děkuji za slovo, paní eh, mm, předsedkyně. Pane Trišete, na nedávném zasedání Ecofinu v září došlo k výměně názorů o daní z finančních transakcí došlo eh, k velkým neschodám eh, v této otázce, ale vy jste to eh, řekl poměrně jasně své stanovisko. Říkal jste, že tato daň je velice špatnou myšlenkou pro EU, která by mohla k přestěhování bank do New Yorku, Ženevy, Singapuru, Šangaje a Hongkongu. Takováto daň by tedy byla silně nedoporučená. Já bych s vámi nemohl souhlasit více, pane Trišete. Mohl byste to možná ještě znovu jednou vysvětlit na našem výboru? Tady eh, totiž eh, řada poslanců je pro tuto daň. Možná, že byste eh, nás mohl osvítit svou moudrostí. Proč je to tak špatná myšlenka? Thank you. <laughs> Thank you very much, sir. Děkuji, pane nebyl jsem tak úplně výmluvný, jak jste tvrdil, pokud je ta, ty jednotlivé trhy, které by mohly mít užitek z této iniciativy v Evropě, ale podle naší analýzy je to koncept, který není doporučení hodný z ekonomických a finančních důvodů, z technických důvodů. Vytváří to obrovské potíže při realizaci. A pokud by byl realizován zde, tak je to stejná poznámka, kterou dělám u řady změn. Je třeba to provést celosvětově. A my víme, že to není možné celosvětově v této chvíli. Takže já se obávám toho, že pokud bychom měli iniciativu zde, a ať je to jakákoliv iniciativa, tak by to prostě mohlo přesunout finanční transakce na jiná místa. A já jsem nezmínil konkrétní trhy, ale samozřejmě možné si je všechny představit. A podle naší analýzy je to tak. Avšak je to myšlenka, která je svudná, chcete-li. A dokážu si představit, že řada parlamentů, včetně třeba i toho evropského. Nevím, že by se k tomu vyjádřili, ale vím, že řada národních parlamentů se zabývá s, velkou, s velkým zájmem touto myšlenkou. A zase je naší povinností dát najevo, pokud existují zásadní problémy a překážky, a tak činíme. Já potvrzuji, že jsem řekl snad ne tak úplně výmluvně, jak jste to řekl vy, tak jsem skutečně varoval před tím příležitosti ECOFINu. Chci připomenout eh, poslancům, že v našem usnesení jsme požádali komisi, aby předlažila hodnocení dopadu. My jsme se nevyslovili ani pro, ani proti. My bychom chtěli o tom vědět více. Další otázka, pan Sven Gigold. Odolám pokušení otevřít ekonomickou debatu o výhodách FTT. A myslím si, že daňová politika je mimo mandát ECB. A proto nechci se do toho pouštět zde, ale myslím, že proces vypořádání z hlediska ECB je významným nástrojem. A aby bylo možné využívat tedy daň z finančních transakcí. Ale mám jinou otázku, která se týká ponaučení ze situace v Irsku. Měli bychom být velmi znepokojeni irskou situací rozpětí obligací je na velmi vysoké úrovni a v měnové unii by tomu tak být nemělo. Současně Irsko bylo vždy dobrým příkladem a vzorným žákem. Takže vlastně došlo ke snížení veřejných výdajů, v Irsku došlo ke snížení mest, tam, kde to stát mohl ovlivnit. A teď je to první země, která vidí vlastně dvojitý pokles. Takže já bych uvítal vaše úvahy, jaké ponaučení čerpat ze situace v Irsku jaké to má dopady z vašeho pohledu pro výstupovou strategii z finanční krize? A co to znamená? Jaký to má dopad pro to, co jste řek, říkal v minulosti k Irsku, kde jste velmi důrazně vítal to, co irská vláda provedla v oblasti ekonomické politiky, a reformy fiskálních výdajů. Takže já bych uvítal vaše uvahy o dopadech této situace. Děkuji mnohokrát. Za prvé, dovolte mi zopakovat to, co jsme vždy sami říkali. K Evropské unii jako takové, k eurozóně a k, k kterékoliv zemi. Když eh, jsme viděli, že jsme překonali recesi, tak jsme tvrdili, nevyhlašujeme vítězství, voláme po maximální obezřetnosti a opatrnosti. Mohli jsme také říci, podívejte se, už je to za námi, recese je pryč, jsme v černých číslech a vzpomeňte si, jak jsem řekl, tak jsme revidovali nahoru podstatně o 0,6 růst pro letošní rok a současně jsme ne, nevyhlašovali vítězství. A volali jsme k obezřetnosti pro letošek i příští rok. V řadě zemí jsme zaznamenali, že odvedli dobrou práci. Irsko například přišlo o jednotku, pokud o jednotkovou cenu práce obrovskou míru konkurenceschopnosti v uplynulém období. A celá řada rozhodnutí z naší strany umožňovala získat zpět, pokud je jednotkovou cenu práce, podstatný podíl té ztracené konkurenceschopnosti, ale ty výzvy jsou odlišné v jednotlivých zemích a neexistuje jedna jediná situace, která by byla stejná v celé Evropské unii, ve všech 27 nebo 17 zemích eurozóny. My neustále voláme a vyzýváme všechny země, aby čelili vlastním potížím a potíže se liší. V případě Irska je tu další problém velmi významného finančního sektoru, který je soutě, součástí výzev, se kterými se země musí vyrovnat. Takže ještě jednou bych chtěl říci, každá země, a Irsko to prokázalo v minulosti, že, že je schopno se vyrovnat s výzvami a obtížemi, kterým čelí. A já myslím, že to je právě to, co irská vláda i parlament eh, v současnosti velmi dobře pochopili. My vyzýváme všechny země, aby byly co možná nejpozornější, nejvnímavější, pokud je o vlastní fiskální politiku, konkurenceschopnost a potíže. A stále se nacházíme v období, které je samozřejmě náročné a volá po neustále bdělosti. Děkuji. Thank you. Mr. Klut. Děkuji, pan Klut. I couldn't find, I lost you over there. Já jsem tam neviděl, omlouvám se. Děkuji. Pane Tršete, Sven Gigold už eh, mi vzal otázku, ale mohl bych to ještě jednou možná eh, rozšířit o Řecko. Řecko eh, není nějak eh, odměňováno za to, eh, že přijalo ty, při, ty přísná, ta přísná opatření. Jeho úroky na trhu vzrostly a ne, aby klesly. Ale řekl bych, že teď jsem zaslechl ve Spolkové republice takovou diskusi o rozpočtech obcí. Já pocházím ze severního Poryní Westfalska, to eh, už eh, léta je pod velkým finančním tlakem na úrovni obcí. Ale ta situace se letos ještě vyostřila a eh, lidé zodpovědní za finance obcí říkají, že tři čtvrtiny těch finančních problémů jsou dány finanční krizí. A teď už fakticky nemáme žádné možnosti, alespoň v našem regionu, dál šetřit. Takže já si kladu otázku, jestli bychom eh, neměli hledat nějaké jiné řešení. Eh, Evropská unie potom není občany tolik, eh, tak přijímána, to je třeba jasně říci. A samozřejmě otázkou je, jak zapojit banky, co by ty, co způsobily krizi na jejím řešení, nebo na řešení této krize. Nejenom na, úrovni, na komunální úrovni. Na komunální úrovni už eh, prostě není možné z vlastních prostředků dále vystačit. Thank you very much. Děkuji vám. Já si nejsem jistý, jestli eh, jsem pochopil úplně přesně, co namítáte proti Evropské unii v tomto případě. Asi mi něco uniklo. Jak přesně tady kritizujete Evropskou unii? No tady otázka, kterou si kladou tlumočníci je, eh, pardon, eh, kterou si tlamou, kladou občané je, je jak, jak mají nést následky krize, proč oni za ní mají platit, protože oni za ní nemohou. A Evropská unie eh, předpisuje eh, šetření a eh, právě daňoví poplatníci potom platí důsledky té krize. Tak já bych zareagoval. Takže ta krize je krize globální. Evropská unie si ji nevymyslela. Ta krize odhalila křehkost eh, globálního finančního systému všude na světě. A docela jistě nejen v EU. To je první postřeh. Globální krize vyvolává problémy a my chceme po finančním sektoru, aby eh, byl mnohem odolnější, takže velká kritika tady padla na adresu nových, nové regulace, nových nařízení, která se probírají na evropské i globální úrovni a já myslím, že to je zcela nepřijatelné pro to, co říkáte. Všichni Evropě i jinde na světě, nechceme, aby finanční systém eh, znovu se dostal do takové křehké pozice, jako jsme toho byli svědky v minulosti. Ale proč by EU měla být eh, obětním beránkem? EU a eh, jednotlivé vlády, stejně tak jako japonská tedy vláda a americká vláda, musí čelit přesně stejným obtížím. Je to obtížné pro nás, pro všechny. Vy jste v eurozóně. Alespoň jedna eh, instituce eh, udělala to, co měla. To, proč byla stvořena. A já říkám, že se to neříká tak eh, často, jak bych byl asi byl rád. Ale asi by to ujistilo naše spoluobčany o tom, že je tady eh, finanční stabilita, kterou oni mají velmi rádi. Já uznávám, že je velice obtížné za stávajících okolností si být vždycky eh, jistý eh, s tím, že děláme všechno, co můžeme, abychom se vyhnuli opakování krize. Ale také je obtížné, aby všechny vlády dělaly to, co je třeba k zajištění stability. Platí to po celém světě. Ale to Ten signál je stejný pro všechny z této situace. A já si myslím, že by nebylo správné dělat z evropských institucí eh, obětního bránka. My jsme všichni v těch eh, obtížných eh, okolnostech, není to snadné. A úlohu Evropského parlamentu, ECB e a národních vlád tohle neusnadní. Ale prosím, neříkejme, že jedna konkrétní instituce za to může. Tak tomu není. Děkuji. Nyní pan Salava Kroš. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych se chtěl obrátit na pana Trišeta a chtěl bych říci, že si velmi vážím toho, co udělal a co řekl k tomu, aby se podařilo řešit krizi a bojovat proti ní. A především za to, co udělal proti problémům, se kterými se potýkalo Řecko. A chtěl bych vám také říci, že v Řecku na základě tedy toho, co provádějí různé mezinárodní měnové instituce, jsme skutečně přistoupili k velmi tvrdým krokům na snížení veřejných deficitů. Ale co mne znepokojuje, pane prezidente, je to, že nad rámec otázek dalšího vývoje je třeba se také zabývat tím, co se děje na politickém poli. A to se netýká pouze Řecka, týká se to celé Evropy, velké části Evropy, která skutečně je ohrožena, která prožívá velké problémy. Když se podíváme na situaci ve Francii, probíhají tam stávky a když se podíváme na jejich eurozóny, ta situace je neuspokojivá. A kromě tedy rozpočtové kázně a všeho, co můžeme udělat pro další rozvoj růstu, to, co mi připadá problematické, pane prezidente, jsou trhy. A ty trhy se zatím nevěnují samoregulaci. Není to jenom otázka právní nebo trestní, je skutečně třeba, aby zde byly eh, přijímány i ekonomické akty a myslím si, že v oblasti regulace je skutečně třeba přijmout opatření taková, aby byla vytvořena rovnováha mezi hospodářským, finančním aspektem a tak dále. Pokud se nám nepodaří dostat trhy pod kontrolu, tak ať budeme dělat cokoliv, budeme s tím mít problémy. Děkuji vám. I, of course, uh... Samozřejmě velmi s vámi souhlasím ale rozšířím váš komentář. Nyní se pohybujeme v celosvětovém finančně ekonomickém systému a rovnováha mezi svobodou a regulací, regulace bank, regulace nebankovního sektoru, regulace penzijních fondů a pojišťoven a tak dále, to všechno se nyní projednává nikoli jenom uvnitř promyslového světa a Evropy, ale také na celosvětové úrovni se všemi nastupujícími zeměmi. A to je důležité. Je důležité připravit adekvátní normy a adekvátní regulaci na celosvětové úrovni, protože kdyby se to nestalo, tak bychom vytvářely další nestabilitu a další potenciální krize a docházelo by k přesunu činnosti, což není vůbec v našem zájmu. Takže já s vámi plně souhlasím. Jsme v situaci, která vyžaduje mimořádnou míru moudrosti u všech zúčastněných stran na celosvětové úrovni. A já to zažívám sám. Je to skutečně neověřitelná změna, pokud jde o vzájemné působení jednotlivých ekonomik a zemí ve světě. Od krize nově nastupující země zaujaly své místo v celosvětové rozpravě a G20 je vlastně promítnutím této tiché revoluce ve všech, na všech úrovních, ve všech, na všech eh, pracovních skupinách, kde se snažíme udělat to, co je nezbytné. A všichni vážení poslanci, kteří se vyjádřili, se mnou budou souhlasit. Naši lidé by nám neodpustili, kdyby došlo podruhé ke stejnému dramatu a to platí pro Evropu, pro Spojené státy, pro pokročilé, vyspělé ekonomiky. Takže skutečně musíme nalézt cestu, jak učinit ten systém odolnější. A to znamená také úsilí a ne všem se toto úsilí líbí. Děkuji. Hans Peter Martin. Pane prezidente, já bych vám rád přišel jeden citát. Rozhodujícím tématem eh, zůstává, jak by vypadalo, vypadal svět bez přílišného zadlužení. Je eh, zřejmé, že by eh, potom byl kapitál dražší a nebylo by možné platit růst. Zadlužování znamená, že všichni aktéři Eh, jsou na stejné úrovni, protože v době eh, volatility se dostávají snadno ke kapitálu. Když bude kapitál dražší, tak potom eh, se sníží i marže. Můžete souhlasit s tímto pohledem? Je to postoj, který Eh, eh, nás čeká tady v eurozóně do budoucna se všemi těmi důsledky, eh, které by s tím souvisely? No, já si myslím, že ten postup odlužování, kterého jsme svědky na mezinárodní úrovni, nejenom v eurozóně, nejenom v Evropské unii, ale i ve Spojených státech amerických a jinde ve světě, je proces, který následoval potom uprku do vypůjčení cizích prostředků, který vedl ke krizi, kterou jsme museli řešit. Mně se zdá, že panuje velký koncenzus v tom, že je třeba, abychom do úpravy fungování globálních financí a globální ekonomiky zakotvili proticyklické prvky, které by nám pomohly vyhnout se tomu nadbytečnému no, nadměrnému eh, zadlužování, které potom vede k tomu nadměrnému zbavování se eh, cizích zdrojů. Takže eh, a potom to vede tedy k těm obdobím rozmachu a propadu. A, a to, čeho my jsme teď byli svědky, byl ten nejhorší propad od druhé světové války. Takže to, co my tady děláme, je teď samozřejmě výjimečné. A přišlo to po období vysokého zadlužování, které také bylo prakticky eh, nejakutnější od druhé světové války, myslím. Čili jak tohle dosáhnout, jak eh, zajistit, abychom měli globální systém, samozřejmě také národní systém, který by nebyl tak náchylný k těm rozmachům a propadům. To je, základ, to je zásadní otázka. Máme eh, různé způsoby, jak to eh, řešit. Snažíme se zabudovat eh, ty proticyklické mechanismy do mezinárodních financí. Máme eh, různé návrhy eh, anticyklické, které se probírají na, mezi, na globální úrovni. A ono samozřejmě není toto snadné. Nicméně nezbytné to je. Mr. Fail. Senhor Presidente, Senhor Presidente Trichet, queria... Pane předsedo, paní předsedkyně, děkuji za velmi jasný způsob, ve kterém jste se vyjádřil o hospodářské zprávě. A musím říci, že parlament vás velmi výrazně podporuje, abychom skutečně šli směrem evropského zřetelného účinného řešení a účinných úloh pro Evropský parlament i Evropskou centrální banku. Pokud jde o fungování evropského systému, chtěl bych vás požádat, abyste nám řekl, do jaké míry se domníváte, že může zacházet hodnotící pravomoc Evropské komise pokud jde o návrhy předkládané v rozpočtové oblasti. Hodně se hovořilo o analýze těch hlavních čísel, ale jaká jsou ta hlavní čísla? Vy jste říkal, pane prezidente, že v podstatě je důležité, aby zde existovala specifická doporučení pro státy v oblasti hospodářské soutěže. Portugalsku e, v současné době máme opravdu velmi vysokou zadluženost, platíme nesmírně vysokou úrokovou míru, máme velké problémy v této oblasti hospodářské soutěže. Jaké byste měl tedy specifické vlastně rady pro zemi, která se nachází v takovéto situaci? First of all, the... Mm, za prvé, velký význam konceptu evropského semestru je samozřejmě využít a zpracovat s možnými potížemi co nejdříve a pozbudit vlastně kolegy co nejotevřeněji, aby zkoumali tedy příslušnou situaci. A ve všech zemích členové členské, zem, členské státy Evropské unie vědí, že jsou vzájemně závislí, závisí na situaci jedno každého systému. A všechny členské státy eurozóny jsou ještě více vzájemně závislí kvůli jednotnému trhu a jednotné měně. A viděli, že vědě, co, co znamená dopad zátěž krize. A já si myslím, že tedy evropský semestr bude optimálně naplněn. Nechci se pouštět do... Nechci nahrazovat eh, práci komise, ale je zřejmé, že jsme zvažovali od roku 2005 a důrazně jsme od roku 2005 doporučovali, aby členové eurozóny nejen aby přísně naplňovali pakt růstu a sebojety a bohužel se tak nestalo, jak víte. Na rozdíl od toho, co jsme, po čem jsme volali spolu s komisí. A také tak činila řada zemí i parlament. Ale také jsme požadovali, aby byly velmi dodržovány indikátory konkurenceschopnosti, jednotková cena práce a podobně, jednotlivé základní rovnováhy rozpočtu. Protože je důležité, aby v jednotné měnové oblasti, kde, je, kde jsou jednotlivé indikátory velmi podobné, pokud je o inflaci méně než 2, ale blízko 2%. V příštím roce to platí také okolo 2%. Víte, jaké jsou tedy ukazatele a přiměte příslušná rozhodnutí. My zajišťujeme vlastně kontinentální stabilitu a pokud se dostanou do pohybu, zvyšují se jednotkové ceny práce, pokud nominální vývoj je příliš rychlý, tak se ztrácí konkurenceschopnost a vyvolává to po určitém období problémy. Takže to je sdělení pro všechny dotčené země a samozřejmě také pro Portugalsko, stejně jako pro ostatní. Paní Kraca. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, Diskuse se hodně týkala těchto otázek v Řecku a já bych měla otázku, která se týká právě mé země a chtěla bych slyšet vaše stanovisko. Opravdu byla zavedena řada omezujících opatření, ale to samozřejmě mělo dopad na hospodářství a klademe si otázku, co v podstatě to bude mít za dopad i na trhy. A chtěla bych připomenout i to, co se říkalo v mezinárodním a řeckém tisku. Pokud jde o to, co se odehraje po roce 2013, výkonná komise je proti tomu. Nicméně Mezinárodní měnový fond zde se snaží určité věci prosazovat. A vy jakožto v podstatě takový třetí věřitel, co si myslíte? Myslíte si, že skutečně by zde měla být stanovena nějaká jasná linie, jasné stanovisko mezi komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem, protože nedostatek jistoty neumožňuje dosahovat cílů, které jsme si stanovili a to nepomáhá nikomu. I have to make a point again. Já tady zase musím uh říct jednu věc. Zeptali byste se Bena Bernenka, nebo řekli byste mu, aby vám a, a řekli, jestli v Texasu, Kalifornii, Massachusettsu nebo Aljašce se má dělat to nebo ono? My jsme eh, v stejném, eh, ve stejné pozici. My máme provádět rozhodnutí na úrovni 16 eh, dnes vlastně 17 eh, zemí od 1. ledna 2011 a 340 milionů lidí. Každý člen řídící rady je odborník eh, na 350 milionů spoluobčanů. Má stejná hlasovací práva, jeden člověk, jeden hlas. Ať už se jedná o guvernéra ze země X nebo Y, a ať už je rozdíl mezi X, a Y v populaci, anebo poměr 1 eh, ku 50, tak to je jedno. Na to musíte pamatovat. A potom je tady eh, šest členů toho direktoria, toho, té výkonné rady. Čili to je naším úkolem. Zajistit cenovou stabilitu na kontinentu eh, se 350 miliony lidmi. Já už jsem vám říkal, co je výsledkem tohoto. Samozřejmě máte státy, které jsou odpovědné za svoji vlastní politiku. To je rada, která odpovídá za sledování té politiky. To my sami nemusíme dělat místo vlády nebo místo rady. Máte komisi, která má posuzovat situaci a přicházet s příslušnými doporučeními. A my se snažíme, nebo my chceme, aby všechny ty instituce eh, eh, přijali svou odpovědnost, aby věděli, kam se ubírají. To je velice jednoduchý požadavek. Je to takhle jednoduché. Já jsem si říkal, že bude užitečné si tohle připomenout, protože to je způsob, jakým eh, fungujeme. A samozřejmě v těch eh, různých okolnostech my, nebo za těch různých okolností my vyjadřujeme své vlastní názory a doporučení. Nicméně zodpovídáme za celý kontinent a, a řada otázek, které jsou kladeny mně, by měly být kladeny radě komisi a, dotyčné vládě. Já to můžu akorát uvést to, že došlo k velice důležité změně. Dotyčné eh, tedy eh, makroekonomické politiky v eh, dané zemi, v Řecku. My jsme volali po této změně. A nyní tedy můžeme posoudit, jak moudrá byla ta změna. A spolu s komisí můžeme říct, že to bylo dobré. A teď akorát můžu, můžu říkat důsledně eh, u proveďte to, o čem bylo rozhodnuto, což je něco, co bylo správně nasměrováno podle našeho pohledu. A sleduje to Mezinárodní měnový fond eh, každé čtvrtletí a komise naší strany. Pokud se to udělá dobře, a my věříme tomu, že ano, že to bude efektivně, tak očekávám, že to bude uznáno a změní to ten obecný eh, přístup, který se postupně mění. Děkuji vám. Gunare. Děkuji. A pane prezidente, potřebujeme odolné finanční systémy, jak už jste zdůraznil. Ale Abychom eh, jich dosáhli, tak také potřebujeme stabilní veřejné finance a odolnou ekonomiku. A to svým způsobem volá po holistickém pohledu, což je vždycky takové eh, trošku pofiderní, ale přesto. Dnes máme průměrný, v průměru 7% deficit v Unii. A i kdybychom to eh, eh, snížili o procento ročně, tak eh, to bude až trvat až do roku 2017, tak a potom budeme muset snižovat celkovou zadluženost, takže jdeme tomu do roku 2020 a čeká nás tedy desetiletí chudoby nebo šetření. Ale potřebujeme stejně růst, abychom snížili dluhovou zátěž, což by mohlo vést k dalšímu růstu. Protože Nemůžeme spochybňovat tu politiku eh, šetření. Pokaždé, když se proti ní postavíme, tak vznikají nové problémy. A já bych byl, eh, já, rád byste nám řekl, jak si myslíte, že to eh, vypadá s rizikem vytvoření dalšího toho credit crunche, dalšího toho zatuhnutí úvěrového systému, no toku úvěru ekonomikou? které by mohlo vést k další e, krizi díky e, regulaci finančního trhu. Mohl byste říct něco o té e, rovnováze potřeby reformy na, druhé, na jedné straně a potřeby regulace na straně druhé? Thank you very, very much. Skutečně děkuji. Dvě poznámky. Jedna se týká fiskálních politik. Vy sám jste zmínil průměr, rozsah deficitu a vzpomenete si, když jsme vyjednávali o Maastrichtské smlouvě a o paktu stability, 3% to byl práh, který se jevil jako velmi vysoký a neměl být překročen. A teď je průměr mnohem vyšší. A my to dobře vysvětlujeme. Museli jsme se vyrovnat s nejhorší krizí od druhé světové války, to je jasné. Ale domnívat se, že když v průměru se pohybujete na úrovni 7% nebo více, jste úplně ve stejné situaci, jako kdybyste byl na minus dvou. To prostě nefunguje. A naopak, když neuděláte nic, tak ztratíte důvěru domácnosti nespo, nemají spotřebu, protože vědí, že nastanou obrovské problémy v oblasti daní, podniky neinvestují a investoři nevěří ekonomice a to stojí také cenu na trhu. To znamená, že proti lék by neměl být eh, říci, že když eh, zvýšíte deficit, deficit, tak bude situace lepší. Není možné aplikovat jakýsi lineární model, ale ten protilek měl být, že když neuděláme nic, ta situace bude mnohem horší. Podle mého názoru to je, není zcela jasné, ale já akceptuji, že to v minulosti bylo ignorováno a za to platíme cenu. A já nechci doporučit, aby to bylo ignorováno v Evropě, protože v Evropě je obecná tendence ve 27 členských státech, že to tak je a že třeba se starat o míru důvěry do budoucnosti. Ale možná se to vyskytuje na úrovni celosvětové. A další věc jste zmínili oblast regulace. A zdá přitvrzení regulace přitvrzení norem, jak jsme udělali a jak děláme. Zda tedy takto podvazujeme vlastně oživení. A když si čtete nejlepší mezinárodní publikace, tak vidíte obojí. Někteří tvrdí, že jste příliš nesmělí a není možné si představit, že bychom se vrátili do situace roku 2008 a pozorovali křehkost toho systému. Měli jste vlastně více přitvrdit definici kapitálu a kapitálové přeměřenosti. A to jste určitě četli. A jiní tvrdí, zacházíte příliš daleko a omezíte oživení protože nebude možné získat eh, prostředky úvěry a omezení uvěrování je prostě důsledkem těch přísných regulací. A to, co my děláme, snažíme se vlastně vytvořit přiměřenou rovnováhu, abychom měli dostatečnou jistotu a když to zhrnu, to je pocit mých kolegů na evropské a celostové úrovni, abychom měli dostatečnou míru jistoty, že v tom trvalém systému skutečně to bude znamenat eh, jinou situaci, pokud je o pevnost celého systému. Budeme schopni sdělit našim lidem, že mohou mít důvěru, že zejména bankovní sektor už není, nebude tak eh, zranitelný jako v minulosti. A dochází také přechodu, kdy už nechceme ohrožovat eh, oživení a nech, nechceme tedy skutečně ohrožovat to oživení. Takže to je ta rovnováha, o kterou se snažíme. To byly dvě skutečně relevantní otázky. Náš čas pomalu se vyčerpává, takže pamatujte na ty, kteří přicházejí později Leonardo. Ano, paní předsedkyně. V tom dnešním vystoupení týkajícím se vývoje v oblasti hospodářské a měnové eh, se pozitivně hovořilo o druhém čtvrtletí. Během druhého čtvrtletí jak vypadá rovnováha mezi vývozem a vnitřní poptávkou zemí eurozóny. V druhé části vystoupení, pokud jde o otázky měnové a hospodářské, jste velmi obezřetně hovořil o určitých otázkách jistoty a tak dále, nejistoty. Chtěl bych v podstatě vědět, zda to můžeme přičítat určitému tedy zhodnocení euro a dopadu, který by to mělo na vývoz. Říkáte, že je třeba mít daňovou konsolidaci na základě pravidel, ale to by zase mohlo mít dopad na vnitřní poptávku a sociální soudržnost a myslím, že to také souvisí s oživením v oblasti hospodářské soutěže a o tom se hovoří pravidelně i tedy pokud je o vás. Thank you very, very much indeed. Děkuji mnohokrát. První otázka. V druhém čtvrtletí jsme zaznamenali, že růst, který byl mnohem lepší, než jsme čekali v minulosti, souvisel do značné míry s vnitřní poptávkou a ne tak s vnější poptávkou. A z jednoho procenta byla asi jedna desetina procenta souvisela s čistou externí poptávkou, takže to byl pozitivní příspěvek, ale poměrně skromný. Takže bych řekl, že když to zhrnu, bylo 0,1 příspěvek tedy z vnějšího prostředí 0,2 zásoby a 0,7 domácí poptávka, spotřeba, investice, veřejná tedy spotřeba. Uvidíme, jaká bude situace dál, ale nemohu říci jenom protože došlo k tomu úžasnému překvapení z hlediska externí poptávky. Jsme velmi opatrní, protože podle našich vlastních analýz eh, nevidíme příliš mnoho změn eh, v eh, profilu budoucího růstu. A abych uvedl jednoduchý příklad, my jsme revidovali směrem nahoru růst pro letošní rok a posunuli jsme se z rozpětí kde střed byl kolem jedné a nyní jsme na středu toho rozpětí 1,6, takže to je poměrně výrazná změna, ale znamená to, že ten profil, který očekáváme pro příští rok, by se změnil. A pro příští rok právě ta stejná rozpětí, když vezmu ten střed, 1,2 na 1,4 a to plus 0,2 pramení z přenosu z roku 2010 na 2011, protože jsme eh, revidovali průměrný růst eh, směrem nahoru z roku 2010 a to se přenáší do roku 2011, takže bychom měli být velmi opatrní, obezřetní my jsme zjistili, že jsme podhodnotili oživení až dosud, ale domníváme se, že by bylo nevhodné opět eh, triumfalisticky vyhlašovat vítězství. A nevidíme, že by růst byl eh, růst, tedy příliš impozantní, musíme být opatrní. Já jsem tedy odpověděl na ta budoucí čtvrtletí. Hlavní závěr z mé strany musíme navýšit náš růstový potenciál. A musíme vzít v úvahu, že demografie není příliš dynamická v Evropě. Hlavní rozdíl mezi USA a Evropou je právě v oblasti demografie. Pokud si podívá na růst na hlavu v USA a v Evropě nebo EU-zóně, není tu velký rozdíl. A podívejme se na, EU-zónu, na eurozónu. Je růst na hlavu v eurozóně 1% a 1,1% ve Spojených státech. Ale protože demografie je mnohem dynamičtější, ve Spojených státech, tak ve Spojených státech celkově je mnohem vyšší růst než v Evropě. A vyspělé ekonomiky mají skutečný problém v oblasti potenciální růstu na hlavu. A závěr je prosazovat strukturální reformy. Děkuji, Antonin je další. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Trišete, skutečně gratulujeme centrální bance, ale nejsem si jist, že cíle jsou slučitelné se základními cíly banky. Někteří kritikové říkají, že zde hrozí riziko eh, příliš oportunistických zásahů a já bych chtěl vědět, zda se to domníváte také, co si o tom riziku myslíte. A teď pokud jde o, té, o tu reformu ve vztahu ke krizi, já jsem si to nepředstavoval tak jako vy, pokud jde o to zdanění finančních transakcí. A má otázka by zněla takto. Nebylo by třeba zavést hlubší reformu, že by zřejmě nestačilo reformovat jenom předpisy, že tady vstupují tedy do hry i další věci, makroekonomická dimenze, daňové otázky a myslím si, že bude třeba se i těmto aspektům věnovat a že příliš konzervativní politika by mohla způsobit, že v podstatě nebudeme schopni té krizi čelit v plném rozsahu. Děkuji vám. K těm nestandardním opatřením bych uvedl, že byla všechna nastavena tak, aby za eh, výjimečných okolností umožnila fungování našeho eh, mechanismu monetárního dohledu eh, co nejsprávněji. A proto jsme se pustili do tohoto mimořádného opatření. A sice Eh, neomezeného poskytnutí likvidity za fixní sazbu, eh, které jsme po eh, které jsme tedy umožnili po prohloubení krize v září 2008 a potom nákupy dluhopisů státních a dalších takže všechno, co děláme, bylo k provádění správné monetární politiky. Myslím si, že standardní opatření vždycky musí být eh, přiměřená nebo v souladu s naším eh, tedy eh, primárním mandátem a tím je cenová stabilita. Cenovou stabilitu po nás chtějí lidé v Evropě, je to náš mandát a je to také dobré pro celkovou finanční stabilitu, protože kdybychom neměli dostatečně mm, jistá finanční očekávání, tak bychom mohli být v mnohem eh, horší situaci, pokud jde o finanční stabilitu. K tomu zdanění bank a transakcí a tak dále bych znovu uvedl, že nejsme pro eh, zdanění finančních transakcí. U bank jsme vždycky říkali, Podívejme se, zdali máme nějaké nové standardy, které by byly umožnili, aby finanční eh, sektor byl mnohem odolnější. A jakmile eh, jednou je zrealizujeme, tak by se vlády mohly rozhodnout pustit se do eh, zdanění. A já si myslím, že oni jsou ve velice odlišné eh, pozici, jak v Evropě, tak na globální úrovni. A já myslím, že obecně eh, nedávné zkušenosti měly velký vliv na to, co si teď lidé myslí, kdy daňoví poplatníci museli pomoci bankám a proto tedy eh, volání po těchto daních. Pokud nemáte takovou zkušenost, tak eh, to volání bude daleko slabší. Tak my už jsme na tom hodně na časově. Wolfe, prosím. Děkuji. Eh, Pane předsedo, eh, vy jste eh, na začátku hovořil o tom, jak je důležité velice eh, úzce tedy koordinovat politiku mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. Na G20 jsme dostali ten dojem, že přesně tak se to dělá že se snažíme, vzhledem tomu, že je to globální krize, přicházet s obdobnými řešeními. O dva roky později když se podívám na to, co se dělá v Evropě a v USA, tak jsou tady značné eh, rozdíly. Jsou tady určité podobnosti, ale jsou tady také eh, rozdíly, takže mě to zklamalo. A samozřejmě nemůžeme hovořit o přístupu z G20. A u nás v Německu v bankách, které byly eh, zachráněny státem, tak ty, tam už se vyplácejí bonusy milionové i když ty banky byly na odpis před několika měsíci. Takže občané mají eh, ten pocit, že je všechno při starém a nikdo si žádné ponaužení nevzal. Za druhé, ať se nám to líbí nebo ne, eh, evropský eh, finanční, evropský rámec finanční stability, stability dojde ke konci za tři roky. A jsme už připraveni na takovou chvíli za tři roky, protože nikdo nemůže být nemůže mít zájem na tom, aby eh, Řecko a Jirsko se dostalo do stejných obtíží jako před eh, půl rokem. Takže Otázka mm, je, jestli bychom měli mít eh, mm, zase nový mechanismus, nebo jestli bychom měli mít náhodou už připravený nějaký insolvenční mechanismus. Tak to je první otázce. Souhlasil bych s vámi, že zatím je velmi obtížné být si jistý v našich demokraciích, jestli to, co se dělá, se dělá na základě globálního konsenzu. Ale možná, že to eh, berete příliš příšně. přísně. Rozdíly tady jsou. Podívejte se na tu eh, Evropskou radu pro systémová rizika. Bylo by představitelné, že řekneme, musíme to detailně probrat se svými státy. Jsou oblasti, kde máte vlastní tradici, vlastní historii, vlastní způsoby, jak něco řešit. My nemáme stejný přístup na obou stranách Atlantiku, byť máme stejný problém, ale máme stejný zdroj inspirace. A jak už jsem říkal, na obou stranách Atlantiku eh, jsme ten eh, orgán, který zodpovídal finanční stabilitu nebo eh, se jim zabývá, postavili blízko k centrální bance. Čili já nechci být nějak naivní, ale zdá se mi, že posouzení toho, co je třeba udělat na globální úrovni, je třeba tady trochu zmírnit. Také pokud jde o regulaci bank, tak to, co se eh, projednávalo, se neprojednávalo jenom se Spojenými státy, s dalšími průmyslovými zeměmi, ale také s ostatními velkými ekonomikami. A musím také říci, že je to eh, těžká práce a není třeba být, nebo zatím není možné být spokojen. Není třeba polevit. To sami souhlasím. Je samozřejmě třeba, abychom se do toho opřeli teď. Teď. Právě teď. A začali uh, měnit uh, v sledování jak makroekonomické politiky, tak fiskální politiky. Já s vámi souhlasím, že je důležité, abychom měli schopnost říci, ano, toto je eh, přístup, který bychom měli mít možnost použít, pokud bychom nějakou nešťastnou náhodou se nevyhli takovým problémům. Werner Langen. Wernere, ještě otázku, prosím. Děkuji. Ehm. Pane prezidente, já jsem přišel bohužel příliš uh, pozdě, prosím o pochopení. A chtěl jsem se zeptat na, návštěv, na návrh některých kolegů k eh, tomu, abychom ty dluhy převedli na eh, úroveň společenství. Tedy tady máme eh, tříletý prostor na strukturální reformu, ale po těch třech eh, letech přijde bod, kdy eh, se budeme zamýšlet nad tím, jestli bychom z toho stávajícího dočasného instrumentu neměli udělat trvalý a potom už tady máme otázku euroobligací. Takže měli bychom se zabývat těmi návaznými opatřeními, to je první otázka. Za druhé, myslíte si, že eh, bude třeba nucené harmonizace v jiných oblastech? Když hovořím eh, například o eh, věku odchodu do důchodu, nebo když se podívám na zdanění podniků v Irsku, které vede k zkreslení hospodářské soutěže ta krize členských států, stejně jako všechny dosavadní krize mm, v Evropské unii, možná dává určitý podnět k další politice, prohloubení politiky společenství. Samozřejmě nezávislost ECB bude zachována, ale členské státy budou muset prosazovat eh, opatření, pro které zatím nebyly schopné získat dostatečnou většinu. Bitte? von dem gesagt. ECB is independent. ECB je nezávislá v první řadě a bude i nadále vysílat sdělení. A naše sdělení, jak už jsem řekl, jsou velmi jednoduchá. Každý má svou odpovědnost. My poskytujeme cenovou stabilitu v minulosti i do budoucnosti. A vy musíte plnit to, co patří k příslušnosti k jednotnému trhu s jednotnou měnou. A to budeme říkat velmi důrazně i do budoucnosti. My tak trošku kážeme na poušti. A to bylo zejména pravda v minulosti, ale teď vidíme, že zátěž té nejhorší celosvětové krize, ne evropské, ale celosvětové krize, od druhé světové války tedy cítit. A co mohu ještě říci? Představa mít eh, eurobondy, pokud by měli financovat eh, státní pokladny jednotlivých států, tak to jsme proti a vždy jsme proti byli. Domníváme se, že by došlo k nedostatku odpovědnosti, která s tím souvisí. Já se nebudu vyjadřovat, jak optimálně financovat fond stability, tak jak se o tom nedávno mluvilo, je na vládách, aby se postavili členem ke své odpovědnosti a, a aby tedy se snažili to zvládnout. Ale fond by měl existovat na omezený čas, ale může řešit věci po mnohem delší dobu. Ale vy si představujete, že budeme mít i za tři nebo čtyři roky další problémy, nové problémy, které bude třeba řešit. Uvidíme. Ale ještě jednou, moje pracovní hypotéza je, že bude třeba prostě se zabývat zejména prevencí, ale já plně přijímám, a už jsem na to reagoval, myšlenku že bychom to museli řešit, kdyby, nedej bože, se to stalo. Každá vláda musí odvést svůj díl, rada musí odvést svůj díl práce, komise musí také udělat své. A my skutečně poskytujeme to, co máme poskytovat. A my to dá, poskytujeme takové kvalitě, že, že na to prostě skoro zapomínáme. Dáváme do systému cenovou stabilitu po dlouhou dobu. A naše místo vlastně nám ukládá odpovědnost vysílat sdělení exekutivě a také parlamentu. No já myslím, že kdyby stačila vášeň, tak by se podařilo všechno vyřešit. Kristos Dimitras. Eh, dziękuję, paní Przewodnicząca. Paní eh, Prezesie, Pan Langen vzpomněl. Ano, děkuji. Hovořilo se tady o možné koordinaci vašich stanovisek. Pokud jde o například důchodovou politiku mezi členskými státy, chtěl bych vědět, zda z vašeho hlediska posuzujete žádosti jednotlivých členských států, pokud jde o diskusi, která probíhá v radě na téma větší pružnosti veřejného dluhu, pokud jde o nezávislé převody do převody tedy do nezávislých penzijních fondů. Pokud si dobře pamatuju, devět členských států zdůrazňuje vlastně rozdílný přístup, rozdílný způsob hodnocení. A co vy si o tom myslíte ve vztahu k, ke kritérium konvergence? Jak by se případně dala tedy posuzovat ta stabilita veřejných financí v Evropě. A další otázka. V tomto kontextu nenastala teď vhodná chvíle, abychom zahájili skutečně seriózní diskusy o budoucích závazcích pro rozpočty členských států, budoucí závazky, které dnes, alespoň třeba z hlediska penzijních fondů, nemají vlastně žádný dopad na deficity v oblasti veřejných financí podle podané zprávy. Děkuji vám. Eh, you have a very Já myslím, že to je velmi důležité, co říkáte, plně přijímám. Je tu určitý paradox v současném konceptu výpočtu celkových eh, vlastně pohledávek souvisejících eh, s důchody, tak eh, vlastně nejjasnější pohled ve, střednědobém a dlouhodobém výhledu, tak ti, kteří se na to dívají, vlastně jasně jsou znevýhodněni. A já vím, že vaše země se k tomu velmi přiklání a je to opravdý problém, který je třeba vyřešit ale my za to neodpovídáme, jak dobře víte. Neodpovídáme za tuto konkrétní věc, ale já plně souhlasím s tím, že tu je problém, který je třeba řešit. Protože to, jak nyní postupujeme, to se zdá prostě nespravedlivé z hlediska vyhodnocení reálné situace. Edward. Pane Triše, já nechci spochybnit potřebu, aby země měla, aby prováděla ambiciozní fiskální konsolidaci. Buď země jedna nebo několik zemí. Ale požadovat to po všech zemích, to je téměř jako určitá filozofie, jeden model, který vyhovuje pro všechny. A to je znepokojivé. Jsme ve fázi, kdy vlastně je lepší střádat, než utrácet. Vývoz lepší než dovoz. To mě připomíná eh, dávat radu, aby si dostoupil na krabici, aby si stoupnul výš, aby viděl přes lidi, ale když to udělají všichni, tak prostě nikdo nic neuvidí. Pokud je ECB, je ECB schopna při, přizpůsobit eh, měnovou politiku. Pokud eh, všechny země v příštím roce souběžně udělají všechny ty kroky, které budou znamenat rozpočtové škrty. Děkuji za otázku. Pokud je o naši politiku, mohu potvrdit, že se takto přizpůsobujeme skutečně a domníváme se, že pokud je o standardní opatření, tak děláme to, co je adekvátní pro poskytování cenové stability ve středně a dlouhodobém výhledu a v nestandardních opatření to, co je přiměřené vzhledem k tomu, že trhy nefungují dokonale, abychom měli jistotu, že naše měnová politika se řádně přenáší. A budeme podnikat veškerá rozhodnutí, která jsou nezbytná pro to, abychom poskytovali cenovou stabilitu. Ať jsou okolnosti jakékoliv, ať přijdou nové faktory uvnitř nebo vně Evropy. A jsme důvěryhodní v tomto směru, protože opět pozorovatelé se zavírají minulostí a čerpají závěry z minulosti pro budoucnost. A jak už jsem řekl, do jaké míry tedy jsme v souladu s eh, tou definicí méně než 2%, ale blížíme se 2% a zabraňujeme zhmotnění inflačního nebo deflačního rizika. A skutečně věřím, že bychom měli být opatrní, pokud je o faktory, které se tedy, které jdou proti tomu trendu. A nemyslíme si, že lineární modely by byly vhodné. V řadě případů jsme v situaci, kdy se projevují nelinerální dopady a poušíme se do fiskální politiky, která by měla být uklidňující, střednědobě a to znamená, že se na tom následně lépe a nikoli hůře. To je naše přesvědčení, protože musíme se vyrovnávat s nedostatkem důvěry v řadě případů. A ta důvěra by se, nedostatek důvěry se proval velmi negativně v případě, že by nedošlo k rozhodnutí. To je situace, ve které se nacházíme a pokud se nás týče, budeme i nadále poskytovat to, co je nezbytné pro zajištění cenové stability, důvěryhodné cenové stability ve střednobém výhledu. Zmínil jsem několik eh, bodů, co se týče vývoje měnových agregátů a půjček a samozřejmě to je důležitá věc a implicitně to je důležitá věc dnes eh, dopoledne došlo k vývoji agregátu M3 za minulý měsíc, za měsíc srpen, je na 1,1%, byli jsme na 0,2% v červenci a červnu. A když se podívám na protihodnoty M3, tak dochází k nárůstu půjček pro domácnosti a k poklesu negativních eh, údajů u podniků. Tam jsme na minus 1,1, byli jsme na minus 1,4. Takže vidíte, že dochází k, pokud je o měnovou analýzu, ukazuje, že věci se pohybují e, směrem k větší dynamičnosti, což není překvapivé. Po recesi to vždy sledujeme, dochází tedy k urychlení uvěrování nejdříve u domácností, posléze u podniků. Takže to, co vidíme, jsme viděli v minulosti, ale samozřejmě došlo k velmi výrazné recesi. Děkuji za tyto, tyto údaje. Děkuji. A děkuji eh, panu Trišovi za to, co říkal o trvale udržitelných financích a o podnětech eh, k pro členské státy ke snižování deficitu. Já bych ráda hovořila o sankcích, ale pokud se nějaký eh, jednotlivec eh, dostane do problémů, tak očekáváme, eh, že začne řešit nejenom své výdaje, ale i své dluhy a začne se zbavovat kreditních karet s vysokými dluhy nebo s vysokými úroky. Komise nyní navrhuje vysoké pokuty a někdo jiný eh, eh, říká, že by se měly zadržet prostředky, to znamená eh, vzít peníze dané zemi v době, kdyby je mohla potřebovat. A potom jsem se také díval na ty úrokové sazby a FSF e Eh, s tím eh, překomplikovaným eh, systémem vzájemného zajišťování, který vypadá, že je velice drahý způsob, jak si mají ty země půjčovat. Takže kombinací vysokých sankcí, vysokých úroků a vysokých nákladů na půjčování nedáváme členským státům jenom moc drahou kreditní kartu a neovlivňujeme jejich schopnost napravit ten svůj rozpočtový schodek. Děkuji. Mnohokrát. Samozřejmě ono není vůbec eh, překvapivé, že když se člověk choval opravdu eh, nepřístojně, tak za to musí zaplatit. To je pochopitelné. A potom je tady otázka, jestli eh, ta pomoc nepřichází za vyšší cenu. A, jde o to také, od koho přichází od ostatních kolegů, vlád, které říkají, my se nemůžeme dostat do takové pozice, kdybychom my sami eh, vytvářeli další eh, riziko, eh, protože bychom se do toho vkládali moc vstřícně, aby byste měli, nebo ta druhá strana by neměla potom podnět se chovat hospodárně a šetrně. Já vám nemůžu říci, že bychom měli jednat úplně jinak. Tyto situace bychom neměli prostě pozorovat, tě musíme předcházet. Otázka morálního rizika je skutečná otázka, kterou musí řešit každý parlament, a to velice pečlivě. A já věřím, že i vy to řešíte velmi pečlivě. Děkuji. Dobrá, děkuji vám. Děkuji vám za vaše otázky. Děkuji vám za odpovědi plné eh, ducha i energie a děkuji a těším se na další setkání 30. listopadu ve 4.30. A my budeme hned pokračovat eh, za minutku s naším pořadem jednání, až pan prezident odejde. those who are leaving could do so quickly and... Takže já poprosím, aby všichni, eh, kteří odcházejí, tak učinili eh, eh, rychle a potichu. A my přejdeme k dalšímu pořadu na, poda, na pořadu jednání, a sice k bodu 6. Zlepšení rámce zprávy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně. Nyní povedeme tedy, nebo budeme projednávat pozměňovací návrhy k zprávě právě pana Feja. Ale ještě než mu dám slovo, tak bych poprosila ty, eh, kteří se tady baví, aby si buď sedli, anebo odešli, protože tady se bavit nemůžete. Pan Fejo nám totiž musí vysvětlit, eh, kam eh, se, mm, no, co se udělá s těmi pozměňovacími návrhy, kterých přišel podstatný, kterých přišlo hodně. Já bych mohl udělat to, co se u nás dělá v dolní sněmovně a sice jmenovat konkrétní lidi, kteří si nesednou a nejsou sticha. Dobře, takže eh, pozměňovací návrhy, pane Fejo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Abych pravdu řekl, zpráva o hospodářské zprávě a stabilitě eurozóny. Máme k tomu 254 pozměňovacích návrhů. Já bych chtěl začít tím, že poděkuji kolegům z různých politických skupin, že skutečně tedy projevili takový velký zájem a předložili nám tolik zajímavých myšlenek k této zprávě. A řekl bych, jakožto zpravodaj, že jsem vstřícný vůči pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Ostatně jsem už navázal kontakt s různými stínovými zpravodaji a chtěl bych říci členům výboru, že jsem také vstřícný vůči dialogu. Jak jsme mohli vidět i z jiných diskusí, zpráva obsahuje osm doporučení, osm hlavních doporučení. Dvě vedla k celé řadě pozměňovacích návrhů, zejména pokud jde o ten rámec pro dohled nad makroekonomickým vývojem Evropské unie a členských států a druhý se potom týkal posilování paktu růstu a stability. Chtěl bych říci, že pokud jde o ten zájemný multilaterální kontrolní rámec, pozměňovací návrhy, které byly předloženy pro ukazatele Tyto ukazatele jsou skutečně zásadně důležité, pokud chceme mít dohled a pokud chceme posílit stabilitu, pak tedy musíme mít pravidla, která se týkají kontroly dluhu. A já bych chtěl velmi zřetelně k tomu vyjádřit, že zpráva zohledňuje evropský současný právní rámec. To znamená, že jsou tam obsaženy myšlenky, které byly předloženy na téma institucionálního vývoje do budoucna, na téma existence eurobondů, které by v podstatě vedly ke změně smlouvy a pokud by ta situace nenastala, pak musíme tedy zhodnotit opravdu pro a proti a zhodnotit možnost uvažovat do budoucna o těchto změnách smlouvy. Hlavní rámec této smlouvy se tedy týká právních předpisů v oblasti odvozeného práva v souvislosti se současnými pravidly. Pokud jde teď o jednotlivé body u kterých byly vyjádřeny nějaké odlišné myšlenky. Týká se to zejména e, výjimek. Týká se to také speciálních postupů v oblasti dluhu a dodržování 60 HDP pro zadluženost pokud jde o tyto údaje, je třeba je zohledňovat právě pro ten dohledový rámec. Domnívám se, že tato zpráva odráží velmi výrazné stanovisko, velmi konsensuální stanovisko Evropského parlamentu, ale dodal bych k tomu, že na jedné straně jsou zde určité inovující aspekty, které jsem zavedla komise i rada a na druhou stranu je třeba brát v potaz úlohu Evropského parlamentu v hospodářské správě a způsob, jak Evropský parlament může zpracovávat zprávy v souvislosti se součinností s vnitrostátními parlamenty. Čili v podstatě bych rád opět dodal, že velmi vítám veškeré návrhy, které zazněly. Jsem ochoten vést dialog a ještě bych chtěl dodat, že diskuse, která bude probíhat, bude diskusí, která může pouze zlepšit řešení, jež byla doposud zaváděna tak, jak jsou zapsána v této zprávě. Uzavřel bych tím, že doufám opravdu, že až budeme hlasovat 5. října o této zprávě, že budou věci probíhat, jak mají. A rád bych věřil, že tomu tak skutečně bude a proto již teď děkuji všem kolegům. Děkuji. Navrhuji nyní, abych nejdříve prošla stínové zpravodaje a potom nastanou, teda přijdu na další Eliza Ferreira. Budu mluvit anglicky, aby to šlo rychleji. Chtěl bych poděkovat panu Fejovi za otevřeného ducha připraveného ke kompromisům. Také si myslím, že my jako parlament v této kritické a citlivé oblasti měli bychom postupovat velmi důkladně a důrazně, abychom získali společné stanovisko. A právě na základě toho bych chtěl jménem skupiny SD chtěl předložit pozměňovací návrhy a chci navázat s panem Fejem úzký dialog s celou skupinou EPP, ALDE a se všemi dalšími politickými skupinami, které předkládají pozměňovací návrhy a za nás bychom se skutečně chtěli podílet na tom duchu kompromisu. Jak uvedl pan Fejo, Myslím, že nyní panuje široká schoda týkající se doporučení 3 až 8. Ale myslím si přesto, že je důležité, abychom eh, projednali některé podrobnosti. A jednou z podrobností je typ zprávy, kterou řeším, podle, podle článku 42 jednacího řádu, takže bychom měli jasně říci, co po komisi chceme. A vzhledem k tomu, na čem jsme se všichni shodli, je velmi důležité, aby když požadujeme například vytvoření skupiny pro daně na vysoké úrovni, anebo vyhodnotit možnost vytvoření Evropského měnového fondu. Na tom jsme se shodli. Měli bychom také stanovit přesný termín a harmonogram pro to, aby komise tuhle tu snahu podstoupila. Zemena, když hovoříme o vytvoření zpráv o životaschopnosti toho, co má být realizováno v budoucnu. Myslím, že bychom také mezi sebou měli projednat, jaká jsou doporučení Evropského parlamentu v souvislosti s euroskupinou, s pracovníky euroskupiny. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů a zpravodaj zatím neudělá kompromis. My tu máme jeden návrh z naší skupinu. Není to kriticky významná věc, ale co bychom měli tedy vlastně udělat se sekretariátem a vedením euroskupiny. A něco podobného, o čem jsme rozhodli u té vnější agendy, kdy místo předseda komise je rovněž eh, představitelem pro vnější vztahy. A tady bychom měli jít do větších podrobností a měli bychom rozhodnout, kam se má parlament ubírat. Moje skupina je připravena o tom jednat a ve smyslu tedy efektivnějšího řízení euroskupiny. Doporučení 3 až 8 se právě toho týkají. A co se týče jedničky a dvojky, ano, souhlasím, že tady ty problémy jsou složitější, složitějšího rázu. A jedna z věcí, kde parlament a právě tento výbor by měl projednat, jak dalece bychom měli oddělit povinnosti a požadavky na euroskupinu a co bude se zbytkem, tedy s Evropou jako takovou. Já uznávám, že celá řada pozornosti návrhů kolegyně Vicky Ford zdůrazňuje význam tedy oddělení vždy euroskupiny od eh, těch dalších zemí a specifické požadavky na skupiny euroskupiny jsou samozřejmě, ale jak zvládnout vztah mezi těmi zeměmi euroskupiny a zeměmi, které nejsou v eurozóně. S tím, že celá řada zemí zatím není v eurozóně, ale připravují se na vstup do eurozóny. Takže v zásadě bych požadovala, abychom neposilovali možnost eh, si pouze vybírat, eh, co si kdo přeje v v eurozóně, ale posílit potřebu uznáním zájemného dopadu, který vzniká uvnitř a vně eurozóny, kde je jednotný trh, jeden jediný trh. A tyto všechny skutečnosti by měly být vyřešeny. Další věc, je to méně významný bod, ale nevím, jestli Danuta Hübner je přítomná, ale je tu prohlášení kdy v kompromisu 10a, to se mi zdá velmi důležité, že se snažíme předpovídat, jaké budou vzájemné dopady jednotlivých zemí, jedna země na druhou. Ale ona požaduje, aby komise stanovila určitou hranici, určitý práh. A není mi jasné, zda je to vůbec možné, zda je to schudné. A u tohoto kompromisu mám také určité potíže. Když se dostaneme k dluhu a deficitu, je jasné, že dluh a deficit a kritéria pro dluh a deficit by měly být více provázány, protože to je jeden z nedostatků paktu, že posilujete kritéria pro deficit a zapomínáte na dluhová kritéria. A uznání tohoto faktu by nemělo znamenat, že bychom měli automaticky posilovat 60% deficitu tedy 60% dluhu. A že by to mělo znamenat eh, automatickou sankci nebo nějaké automatické doporučení. Musíme vědět eh, lépe, jak dluh a deficit jsou provázány a ne, ne prostě dává dohromady 3% a 60% je třeba vědět, jak se vyvíjejí ty, tyhle veličiny vedle sebe a ne, nevytvářet vlastně třetí hodnotu, třetí hranici vedle toho. Tedy v praktických i technických otázkách nevidím Prahy jako něco z automatického. Myslím, že to opravdu nedává smysl. A důležitější věc, a to je věc politicky nesmírně citlivá, do jaké míry bychom měli postoupit u poloautomatických sankcí, které jsou navr- navrženy komisí, uplatňovány komisí a vlastně by to procházelo za normální radou. Je to kritická a nesmírně citlivá otázka a myslím, že schoda, která, které bylo dosaženo hlavními skupinami, pokud je o krizový výbor, tak to je velmi vyvážená formulace, kde zúrazňujeme úlohu komise, ale kde vlastně tyto cíle dosahujeme porušením určitých právních postupů, protože tresty, které jdou od 0 až po vlastně jdou od 0 stupňů až po 180 stupňů a vkládáme to do rukou komise a přináší to skutečně velkou ztrátu kreditu. A víme, že to nefunguje. Prostě, že by komise ukládala sankce bez kontroly jednotlivých vlád. Takže formulaci bychom měli přenést z krizového výboru a je to v odpovědnosti komise, ale nikoli neměli bychom upřednostňovat automatické, prosté mechanismy, díky nimž by komise na svrchované státy ukládala eh, sankce bez kontroly z těchto zemí. A v neposlední řadě myslím si, že výklad eh, ekonomického řízení byl v praktických otázkách posuzován jako posílení paktu růstu a stability. A ta myšlenka v pozadí to ekonomické řízení byla vlastně zavedení místo paktu růstu a stability pakt zaměstnanosti a růstu. Protože ten pakt stability se stal skutečně paktem stability a nikoli paktem růstu. A v jednotlivých zemích platí stejné horizontální politiky a stejné měny. Není to zóna optimální měny, takže dochází k divergencím, pokud jde o ekonomické výhledy. A měla by nastat chvíle, kdy parlament zapracuje určitá konkrétní doporučení, která, kdy by pakt růstu stability měl být vlastně takto zjednodušen. A tady by to měl parlament řešit a to je otázka nesmírně důležitá pro mou politickou skupinu a já skutečně chci poděkovat všem jednotlivým stranám. Kdyby bylo možné získat eh, společnou formaci, která by posílá ten reálný ekonomický rozměr do budoucnosti, pokud jde o řízení eurozóny a také celé Evropské unie. Takže děkuji mnohokrát za veškerou snahu a chtěl bych podpořit myšlenku, že jsme skutečně na cestě ke schodě a věřím, že budeme v tomto duchu pokračovat a že se nám podaří dosáhnout důrazné silné parlamentní pozice. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a utilizar la lengua. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně budu používat španělštinu, i když jinak obvykle spolu hovoříme anglicky. Já tady mám asi 30 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy a mý kolegové mohli v podstatě některé z nich předložit, pak je tady asi 15, které byly skutečně převzaty, které převzala Eh, paní zpravodajka do svého návrhu. A já v podstatě se zmíním jenom o čtyřech bodech, těch nejdůležitějších. Souhlasím s tím, že liberální skupina skutečně vyžaduje určitou tvrdou linii, důraznější ověřování, pokud jde o země, které mají dodržovat ustanovení paktu stability a růstu, zejména v oblasti veřejného dluhu a veřejných financí. V roce 2010 veřejný dluh ve Španělsku představuje skutečně strukturální problém. Je to důležitý bod, pokud chceme posílit zprávu v eurozóně. Bude třeba, abychom byli skutečně nesmírně eh, bedlivý, pokud jde o země, které jsou součástí eurozóny, bude třeba Eh, uložit určitou kázeň. Nemyslím, že Španělsko se v posledních letech nechovalo zrovna jako severská země, zejména když máme socialistickou vládu, můj kolega mi to snad odpustí, takový je opravdu můj názor. Bude třeba vzít na sebe jasný závazek, pokud jde o Evropský fond s Axelem Bebrem a některými jinými zástupci, třeba z Lucemburska, jsme hovořili o tom Evropském měnovém fondu. Někteří jsou vysloveně proti. Bude třeba, abychom zaujali velmi jasné stanovisko k tomuto Evropskému fondu. Bude třeba mít jasný taky mm, přehled o tom, jakým způsobem bychom postupovali v případě evropských, celoevropských problémů. Mohli bychom zdůraznit prioritní využívání tohoto fondu ve vztahu k evropským třeba fondům, eh, které poskytují prostředky na infrastrukturu. Pokud je o Španělsko, Španělsko doposud nemá železniční propojení se zbytkem evropského světa dílu. Samozřejmě zde existují určité fyzické překážky, ale také předpisové překážky, například pokud jde o rozchodnost eh, kolejí ve Španělsku, která má jiné tedy parametry než v ostatních evropských zemích. Čili myslím si, že je třeba tyto věci zohlednit, když se budeme zabývat otázkou evropských povinností. A pokud jde o další pozměňovací návrhy. Ty se týkají studie vyžádané od Evropské komise, pokud je o výhody a možnosti zavádění určité společné takové pokladnice evropské a tím bych asi eh, chtěl ukončit své vystoupení. Občas hovořím s voliči ve svém okrsku a oni se mne ptají, co to znamená hospodářská zpráva, jak konkrétně to má probíhat. A tady by bylo skutečně možno jim ukázat ty kroky, které Evropa eh, provádí, aby měla skutečně určitou hospodářskou vládu, protože doposud Evropská unie je unie vlastně nezávislých států, máme společnou měnu, společnou eh, hospodářskou politiku, ale nemáme například daňové otázky sladěné a eh, myslíme si, že hospodářská zpráva může být skutečně tímto bržděna. Takže děkuji panu Fejovi, děkuji vám za vaši vstřícnost vyjádřenou vůči dialogu a doufám, že bude možné ten text dokončit, ten balíček pozměňovacích návrhů, kde se budou přebírat tedy většiny těch návrhů. Kamina. Děkuji, Vicky. Eh, chtěl byste do toho vstoupit? Děkuji a děkuji panu Fejovi i za to, že naslouchá a tomu, co máme na srdce. Ve svých pozměňovacích e, návrzích jsem řekla, kde by se to mělo týkat eurozóny a kde ne. Moc totiž není úplně všude. E, je to proto, abychom e, zůstali v rámci smlouvy v našem členském státě a v jiných členských státech jsou určité obavy z pokusů o změnu e, smlouvy. A já jsem tam tedy e, dala proto ten pozměňovací návrh ohledně toho, jak je to citlivá otázka, ty změny smlouvy do budoucnosti, to je třeba mít na paměti. Já si myslím, že je důležité, aby ta zpráva zůstala e, soustředěna na jednu věc, takže tam, kde se zkoumají ty jednotlivé ukazatele, co je třeba a co není třeba měřit do budoucna. Zaměřme se na makroekonomické ukazatele, tak abychom eh, říkali, jak zajistit stabilitu do budoucna a nesnažme eh, se tady udělat seznam toho, co bychom vždycky chtěli, aby se měřilo hodně podrobně. K tématu sankcí. je to velice citlivé, abyste náhodou eh, prostě eh, nepotopili ještě toho, kdo už se topí. Zachází se za rámec smluv a prostě nenechávejme eh, tu debatu se vymknout úplně z ruky. Potom jsou tady ty návrhy dělat zátěžové zkoušky rozpočtu členských států. Já si nejsem úplně jistá, co by to vlastně mělo být Ráda bych si vyslechla eh, určité eh, argumenty. Eh, akorát mám to podezření, že kdyby najednou byl rozpočet, který by byl zatížený směrem dolů, tak by si všechny trhy začaly to vykládat jako, mm, nebo začaly brát ten nejtragičnější scénář a ne nějaký reálný scénář a já nevím, jestli to tež, co u bank by bylo přínosné i u e, členských států a ráda se vyslechnu argumentaci. Z našeho hlediska je dále velice jasné, že zodpovědnost za státní rozpočet zodpovíd, e, e, spočívá a zůstává danému státu. Je samozřejmě třeba eh, zajistit, aby eh, se prognózy dělaly eh, stejným způsobem, ale konec konců odpovědnost za státní rozpočet zůstává vždycky dané členské zemi. Děkuji za přijetí toho pozměňovacího návrhu ohledně nutnosti respektovat harmonogramy národních parlamentů. Potom někdo by chtěl dát ještě více komise, a komise by potom ne neskoumala eh, rozpočty, ale výdajové před, priority eh, členských států. A to já si myslím, že jde příliš daleko. Pokud členský stát si eh, stanoví rozpočet fiskálně obezřetně, tak ať se rozhodne o tom, jak je, a jak a na co je vydá. Evropa by mu neměla říkat, že to má být na zdravotnictví nebo tak pokud mají být nějaké sankce eh, v podobě zadržení strukturálních fondů, nevidím proč jenom strukturálních fondů, proč ne také eh, prostředků na společnou zemědělskou politiku. Tam se mi líbila ta Wolfová připomínka. K evropským obligacím infrastruktury. Já úplně slyším, Ramone, že by bylo úžasné eh, nalézt či levné prostředky k modernizaci infrastruktury, ale já si myslím, že je tady obrovské morální riziko. Je tady společná záruka ze 27 eh, členských států z eurozóny, eh, že by platili za eh, španělské železnice. Jeden, jeden stát potom nebude platit a necháte vy si vzít potom španělské železnice Eh, nějakým věřitelem eh, jako zástavu, protože nějaká členská eh, země nezaplatili, nezaplatila své dluhy. To je obrovský morální hazard, protože malé členské státy zejména by řekli, tak oni zaplatí, protože je to jejich železnice, takže my klidně můžeme nezaplatit. A potom, eh, pokud jde o pozměňovací eh, návrh eh, paní předsedkyně ohledně mechanismu, jak dělat to rizikovou váženost státních dluhů a tak podobně, tak parlament vyprodukoval vynikající dokument k této otázce minulý týden a jde o to, že když státní dluh je ve vlastní měně toho státu, tak tak eh, tam je nulové kurzové riziko pro banky. A ono to ale eh, potom vytváří eh, falešné vnímání poptávky. Takže to nulové, ta, to, to, ta nulová rizikovost pro země eurozóny vydávající dluhy ve své měně, tak to bychom měli změnit, protože oni nemají kontrolu nad tím, kolik bude euro v oběhu. Děkuji a teď slovo Filip. Sure, uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Diego, děkuji za zprávu a ještě více děkuji za kompromisy. Zaprvé bych chtěl zdůraznit, že skutečně souhlasíme s velkou většinou z nich. Mám některé otázky týkající se zejména jedné věci, což je otázka zdanění o tom hovoříme velmi opatrně. Pokud hovoříme o udržitelných veřejných financích, tak zopakuji, že to znamená také udržitelné výdaje a udržitelné příjmy. A obojí je důležité. A to bychom chtěli vidět více ve zprávě, aniž by to zacházelo příliš ale je tu celá řada otázek, které byly pravidelně projednávány v našem výboru. Vzpomínám si na automatizovanou informací, CCCTB, konsolidovaný daňový základ pro daně z příjmu právnických osob. Takže to by se tam mělo objevit. Mám otázku týkající se těch věcí, které nejsou pokryty kompromisními pozměňovacími návrhy. Tedy hodláte zahrnout některé z těchto bodů, anebo se domníváte, že by to nemělo být součástí zprávy. Konkrétně tu mám dvě věci, které bych chtěl zmínit. Jedna se týká udržitelnosti dluhu. Aby makroekonomická politika mohla být udržitelná, je třeba udržitelný dluh pro soukromé i veřejné subjekty. A i to mělo být zmíněno. Další věc se týká deficitu a přebytku. Něčí přebytek může být eh, deficit někoho jiného. A pokud budeme mít příliš velké deficity, můžeme mít také příliš velké přebytky a je třeba se dostat k vyváženější situaci a zabývat se oběma stranami té rovnice a skončím procedurou. Pokud je o postup, tady se zabývám zprávou zvláštního krizového výboru. Parlament se, se zabývá sám sebou členem často. Měli bychom to odhlasovat bez dalšího, protože začneme velmi brzy pracovat eh, na skutečných otázkách, na skutečných problémech. A myslím, že bychom měli postupit co nejrychleji, protože mám obavy z toho množství práce, která je před námi již od středy. Děkuji, Silví. Velmi stručně, naš, náš synový je Ramon, ale právě z, z výhledu na ty texty, které jsou předány. Děkuji Diegovi za práci a za otevřenost přístupu. Já myslím, že je na věc důležitá mít na paměti harmonogram ve středu komise předloží legislativní návrhy. Máme task force pana Van Rompoje a ta je schopná předložit určité myšlenky, ale monopol iniciativy patří komisi a parlament musí takto postupovat. My sami přispíváme do diskuse a to je vítáno. Jde o harmonogram. Myslím, že bychom měli tuto zprávu kvalitní schválit rychle a potom myslet na další. A když si čtu ty návrhy, tak práce, která je před námi, jako to pro zpravodaje, bude vlastně ve znamení snahy nalézt kontinuitu mezi opatřeními, která jsou možná dnes eh, z hlediska smlouvy a to, co je ve zprávě o vnějším eh, zastoupení eurozóny a Evropské unie a také MMF. Opakuji Filipovu otázku, pokud to nemáte ve svých pozměňovacích návrzích, já trvám na tom, abychom jasně posílili požadavek na radě minimálně zastoupení eurozóny, minimálně v MMF. Se vším, co se děje, nastupující země žádají o své místo. Evropa nesmí čekat, až bude mít prostě nějak, nějaké postraní místo v eh, MMF. A možná bychom měli postupovat tak, jak se postupovalo u vzniku eura. Konkrétní harmonogram, konkrétní termíny. Komunitární metoda. Je to nesmírně důležité, proto jsem předložila pozměňovací návrhy k sekretariátu Euroskupiny. Nesmíme posilovat ty struktury rady, protože tam pak se zastírá odpovědnost a já nebudu komentovat tu task force nejsem si jistý, jistá, že to je lepší než to, co vzejde z komise. Vše, co je pro komunitární postup, pro jasnější odpovědnost, to se má zdůrazňovat. A dostávám se k poslední poznámce, jaká je úloha parlamentu v tom všem. Myslím, že se množí v současnosti myšlenky, které jsou zajímavé, které spočívají ve svěření komise větší míru dohledu a expertní postoje se budou rozvíjet, ať už jde o systémové riziko nebo nové funkce v komise, pokud se ten balík schválí. Ale jaká má být úloha parlamentu? Já jsem pro nezávislé, silné instituce, skutečně evropské, ale které mají být odpovědné Evropskému parlamentu. Co můžeme navrhnout inteligentního, když dojde k narušení solidarity mezi členskými státy, abychom mohli o některých státech bez tabu diskutovat, bez snahy pořádat hony na čarodějnice, ale jak o tom hovořit na jediné půdě, kde může proběhnout veřejná nadnárodní debata, a to je půda parlamentu. Takže to odpovídá zájmu z řady kolegů. Myslím, že je to důležité, pokud máme brát vážně ustanovení smlouvy společná vina je společná odpovědnost a Vikis, je mi to líto, ale národní parlamenty mají dělat svou práci. Já skutečně nejsem nadšená z toho, jak některé parlamenty systematicky porušovaly povinnosti, smlouvy, ratifikované, schválené a také to beru na sebe za vlastní zemi. Ano, svrchovanost a úcta ke svrchovanosti, proč ne, ale parlamenty mají také evropskou odpovědnost podle Lisabonské smlouvy, ať se k ní postaví čelem. Sven. As it's already uh, late, uh, I... Jelikož se už připozdívá, tak uh, učiním jen jednu procedurální poznámku. Myslím, že ať už eh, se nám podaří, eh, nebo to, jestli se nám podaří přijít s eh, silným návrhem, rozhodne o tom, jakou úlohu bude hrát parlament v té věci do budoucna. Ve finančních službách jsme hráli silnou úlohu a myslím si, že to pomohlo. Ty návrhy zlepšit ve prospěch občanů a také bylo možné je zlepšit, když je zanalizujete neideologicky. Takže ve všech těch ohledech se nám podařilo dosáhnout eh, tady eh, na ekonu pozitivního posunu. Já velice eh, vážně vnímám to, co tady říká kolegyně Líze a další. Tady to bude těžší. Tyhle některé věci už jsme řešili i ve výboru pro krizi. A myslím si proto, že pan Feo tady má velmi důležitou úlohu. Celý ten výbor má důležitou úlohu, protože pokud eh, v některých těch otázkách budeme hlasovat eh, tím tradičním způsobem o makroekonomických věcech, tak nakonec oslabíme silnou společnou evropskou pozici parlamentu, kterou budeme potřebovat, abychom vyhráli, až budeme řešit ty skutečné problémy při debatě s radou, která se zdráhá se na to dívat bytelně evropsky. Ačkoliv je to eh, ak- akutně třeba v hospodářské politice. Proto eh, vyzývám kolegy ze všech stran, aby to brali eh, velmi vážně. Ono nejde o to eh, vyhrát to nebo ono hlasování na ekonu. Jde o to, abychom dosáhli řešení, která překlenou eh, to tradiční rozdělení mezi levicí a pravicí, tak abychom se dohodli na silné vyjednávací pozici s radou následně. To jsem vám tedy chtěl říci a spolehám na kolegy, kteří přispěli v předcházejících měsících, a že budou tedy razit tuto společnou linii, protože jinak nenaplníme očekávání občanů a oslavíme vlastní vyjednávací pozici v celém tom procesu. Děkuji. Já bych k tomu ráda řekla několik věcí. Nejdřív procedurální pohledu předsedkyně a potom některé ty věci, které se týkají eh, obsahu mých pozměňovacích návrhů. Tak zaprvé měli jsme tady eh, pozdějovat, eh, tedy spolurozhodování o finančních službách, to už delší dobu, ale v této oblasti to je pro nás novinka. Na základě Lisabonu je to tedy nová věc a kvůli tomu to máme těžší, protože rada si musí uvědomit, že musíme sehrát nějakou eh, úlohu. A to už je tak delší dobu. Náš výbor se snaží eh, rozhýbat nějaký dialog, ne tak úspěšně, jak bychom chtěli se všemi ostatními institucemi. Vždycky Vím, že se trošku překrýváme s eh, výborem pro krizi, ale my jsme legislativní výbor a proto je třeba, abychom dělali tedy eh, tu před legislativní zprávu. A myslím, že to teď děláme. Nemyslím, že veškerý obsah této zprávy musíme že musíme trvat, aby byl okamžitě, aby se na jeho základě okamžitě mm, začalo jednat. Jsou to některé věci, které eh, se nám nepodaří eh, dostat do legislativy dřív než někdy příští rok. Ale můžeme říci, že ta debata pokračuje a bude možná třeba na eh, přijmout určitá další opatření, až si budeme úplně, až získáme důvěru v ten směr, kterým se ubíráme. Protože jinak skončíme s něčím, co je akorát eh, nejnižším eh, společným jmenovatelem. A pokud to udělá rada a my, tak výsledek bude eh, zcela neambiciozní třeba. A potom obecné příspěvky, tedy obecné připomínky. Já jsem poměrně mm, se snažila být ambiciozní a to, co jsem tam napsala, se netýká jenom eurozóny. Jde mi o to, že v našich nařízeních máme věci, které byly procyklické, pokud jde o státní dluhy. A tyto tlaky prostě neodpadnou. Pokud eh, neprokážeme ochotu eh, eh, ty věci řešit někdy v budoucnosti a proto bychom se tím měli zabývat. Mě to zajímá, protože jsou tam automatické spouštěcí mechanismy, které nastupují postupně a určují, kam se ta země u, u, ubírá. A potom e, ty spouštěcí mechanismy, které měly být kvazi automatické, tak e, si to vyžádá vstup rady nebo komise. A my všichni víme, že rada se snaží přesvědčit trhy, že všechno je v pořádku. Ukázat, že věří, že všechno bude v pořádku. A v současné době chtějí být sticha. My nechceme uh, se bavit o tom, jestli, nebo oni se nechtějí bavit o tom, o, o nějakém uh, státním krachu, protože uh, by mohli vystrašit trhy. Tak pokud taková situace je dnes, tak uh, proč si myslíte, že to bude i jiné za dva roky? když zase něco takového nastane. A měli bychom, kdybychom měli e, spoléhat na nervózní komisi, aby něco spustila, tak to bude ještě horší. Já si myslím, že ono bude těžké některé ty věci udělat rychle, protože jsou to mechanismy e, pro situaci, kdy už budeme mít e, za sebou ten nepořádek, ale Rád bych požádala kolegy, aby umožnili, aby v naší zprávě jsme se koukali eh, více eh, vpřed a neřešili jenom ty problémy, eh, které dnes máme a nehledali jenom nejnižší společné jmenovatele, protože to jsou věci, které neobstojí dlouhodobě. Budeme muset dělat toho více, než to, co máme teď na stole. Takže to jsou mé připomínky a teď vrátím slovo zpravodaji. Muito obrigado. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych začít poděkováním pro všechny ty, kdo si vzali slovo. A chtěl bych také začít tím, že se obrátím k panu Kikoldovi, který mi dosti sympaticky na má bedra vložil poměrně velkou odpovědnost. Myslím si, že na základě dialogu, který jsem vedl se stínovými zpravodaji, můžeme mít opravdu silné stanovisko, že je to opravdu velmi citlivá věc politického hlediska. Technicky to zas tak složité není, jako třeba u dohledu, ale chtěl bych říci, že jednotliví zpravodajové, stínoví zpravodajové velmi často souhlasili se stanovisky, která nevždy stoprocentně odpovídala jejich pohledu na věc. Někteří více zdůrazňovali tu komunitární metodu, někdo zase ten aspekt vlády společné, jiní zase úlohu určitých orgánů ve společenství. Někteří jsou více eh, pro federalističtí, jiní se zase proti tomuto stanovisku staví. Jednoznačně nicméně všichni zpravodajové vyjádřili pozitivní pohled ve svém eh, zpracování zprávy a myslím si, že můžeme skutečně dospět ke silnému stanovisku. Někteří jsou více napravo, jiní více nalevo ale můžeme zaujmout silné společné stanovisko a myslím si, že to je nesmírně důležitá věc u tak citlivého tématu. A budu skutečně až do hlasování bojovat za to, abychom zachovali tohoto ducha. Chtěl bych ještě dodat, že Filip a Silvi o tom také hovořili. Existuje zde určitá řada věcí, které se neobjevily v pozměňovacích návrzích. To, že o tom nehovoříme, neznamená, že na to nemám pozitivní náhled. Pokud jde teď o otázku, kterou položil Sharon, práva obsahuje krátkodobá a dlouhodobější opatření. Některá z těch opatření možná si vyžádají do budoucna určité změny ve smlouvě. A proto jsou ta opatření velmi odlišná. Některá z nich mohou být aplikována již nyní, jiná si vyžádají hlubší studii. Pokud jde o proskoumání těchto opatření, můžeme už nyní eh, stanovit určité lhuty. Hovořila o tom Eliza. Já bych rád, aby věci byly zcela jasné. Velké rozdíly existují z hlediska doporučení 1 a 2 zejména pokud je o sankce postihy, zda jsou automatické či nikoli a jaká je úloha, jakou může se hrát komise. A tady bych chtěl v podstatě říci, že parlament má za sebou už určitou historii, byly zpracovány zprávy, které byly přijaty na plenárních zasedáních. To se týká například zprávy o krizi. Myslím si, že tato zpráva, nebo že naše zpráva tedy může vlastně se vydat po cestě těchto dobrých příkladů. Takže mi to nedělá žádné obavy. Myslím si, že můžeme skutečně dospět ke společnému stanovisku. A chtěl bych zdůraznit, že existují určité rozpory mezi politickými skupinami a někdy i uvnitř jedné politické skupiny mezi jednotlivými poslanci. To ostatně vidíme na některých předložených pozměňovacích návrzích. Teď, pokud jde o to dělení v rámci euroskupiny a evropskými státy. Myšlenka hospodářské zprávy uplatněné na 27 zemí musí obsahovat specifická pravidla pro euroskupinu. To je zcela jasné. A to se týká také této zprávy. Nyní, pokud jde o pakt stability, který je také paktem růstu, říkal jsem již několikrát, že ten pakt musí být skutečně paktem růstu. A že když dochází k hospodářskému růstu, pak samozřejmě se zlepšuje i situace v oblasti zaměstnanosti. A tady absolutně nejsem proti myšlence, aby tato myšlenka se ve zprávě zapsána objevila. A nyní, pokud jde o ty dluhopisy na úrovni Evropy, Eurobonds. Pan Barroso o tom hovořil na plenárním zasedání ve Štrasburku a myslím si, že je nezbytné, prostudovat otázku budoucnosti v těchto aspektech. A ještě jeden bod týkající se daňových otázek. Stupně vydání a příjmů musí být skutečně stanoveny trvale, dlouhodobě. Musíme rozhodnout, jak bude vypadat určitý celkový plán. A pokud jde o ty daňové otázky, o otázky zdaňování, myslím si, že tady existuje už určitý návrh dohody a že bychom mohli dospět také ke společnému stanovisku, i když jsou zde obtíže usmířit vlastně stanoviska jednotlivých skupin. A tady bych se chtěl obrátit na jednotlivé nové zpravodaje, na ty, kdo hovořili o pozměňovacích návrzích v tomto smyslu, aby skutečně zaujali tedy stanovisko, které pomůže tyto věci dát dohromady usmířit. A teď úloha Evropského parlamentu. Myslím si, že parlament musí být více parlamentem, že musí provádět větší kontrolu v oblasti hospodářské zprávy, ale také musí být více evropský a tím pádem musí sehrát skutečně zásadní koordinační úlohu s jednotlivými národními parlamenty. A my zde máme tedy parlament, který funguje jakožto kontrolor hospodářské zprávy a má zásadní úlohu v jednáních týkajících se hlavních směrů pro vývoj do budoucna. Pak Evropský parlament skutečně zvýší svůj význam v této oblasti. Myslím si, že to je možné, i když pozměňovací návrhy některých politických skupin jdou jiným směrem. Myslím si, že můžeme dospět ke koncensu, pokud jde o posílení úlohy Evropského parlamentu v hospodářské správě a že parlament bude moci do budoucna sehrát odlišnou úlohu. Chtěl bych také říci, že upřímně doufám, že se nám podaří dospět ke společnému silnému stanovisku a chtěl bych zdůraznit, že to je velmi důležité. Thank you very much. Uh, Děkuji. Takže se držíme našeho harmonogramu pro hlasování výboru ekonu v 5. října a na plénu říjnu na druhé plenárce. A poslední bod je návrh nařízení Rady o státní pomoci pro uzavírání nekonkurenceschopných dolů. A Bernard Rabka je zpravodajem. Prosím, máte slovo. Já bych bisschen Unruhe, da warte ich mal. Je tady trochu neklid, takže počkám. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Když v roce 2002 po 50 eh, leté existenci eh, eh, bylo rozpuštěno Evropské společenství uhlí a ocely, tak bylo najednou nutné, mimo jiné, zavést režim dotací pro eh, eh, nebo naší, eh, narést nějaké přechodné řešení pro ten podpůrný režim pro těžbu černého uhlí. My jsme schválili úpravu pro černé uhlí, které, která doběhne, a, nebo doběhne ke konci tohoto roku, ano. Svého času jsme Eh, přejeli eh, přísná, nebo příslušná opatření z eh, smlouvy o ESO. Předpokládalo se tam s výrobními tedy příspěvky a s příspěvky na zastavení těžby. Já to říkám proto, že jeden argument, který dnes slýcháme, je, že Eh, tehdy se jednalo o nějaký eh, výběhový režim, ale tak tomu není. Debatovalo se tam o tom eh, svou dobou, ale ve své době, ale nebyl to žádný doběhový režim. Byl to časově omezený režim, který jsme zvolili před osmi lety vědomně proto, jak se o tom tehdy jednalo, to, eh, protože tehdy existoval eh, tedy požadavek eh, soudního dvora o tom, že příspěvky musí být časově omezené a jasně směrované. A my jsme tehdy říkali, že to bude 4 roky nebo až 15 let, tak jsme se shodli potom na 8 letech. Také proto, že že eh, soudní dvůr se vyjádřil v tom, že by nic nemělo být na déle než 10 let. Já to znovu eh, říkám proto, že bychom dnes eh, debatovat o tom, jestli se jednalo o úpravu pro, pro ten doběh toho odvětví nebo ne. Tehdy jsme to projednávali na hospodářském výboru, kde já jsem eh, byl eh, řádným členem, ale nikoli, a nikoli náhradníkem, ale každopádně děkuji, že jsem mi dali možnost eh, zde vystupovat k tomuto jako zpravodaj. Potom je tady druhý argument, který padá, a sice že komise říká, že by se to celé mělo skončit v roce 2014, a sice kvůli tomu, že že eh, ukončení subvencované těžby černého uhlí v Evropě eh, bude příspěvkem k eh, ochraně klimatu. Což si těžko dokážu představit. Protože se černé uhlí potom nahradí hnědým. A netýká se to jenom subvencovaného uhlí. v bečenských státech se e, těží, ať s podporou nebo bez. A toho by se to vůbec netýkalo. O tom třetí věc. A o tom e, se můžeme z politického hlediska e, přijít, že smlouva v zásadě zakazuje přímou pomoc ale povolují v výjimečných okolnostech a já si myslím, že takové tady nastávají. Opakují to proto, že komise svým návrhem, aby se to celé ukončilo k roku 2014, podle mého názoru přichází s něčím, co je, myslím, zcela nepodložené. Alespoň to posouzení dopadů, které provedla komise, eh, proto není žádným eh, odůvodněním. Všechno, co jsem teď říkal, se eh, řeší tak, jak jsem to teď naznačil. Takže můžeme eh, opravdně tvrdit, že to datum ukončení režimu 2014, to znamená čtyři roky, nebo to není ani čtyři roky, že to je prostě eh, zcela náhodný náhodně zvolená lhůta. Všechny ty věci, které eh, se zmiňují eh, v tom posouzení dopadů, by vlastně hovořily pro delší eh, v dobu. Ne pro ne- neomezenou, ale pro delší dobu trvání toho režimu. V některých členských státech je to akutní, v některých nikoli, ale problém to je, alespoň v některých regionech nebo v některých, některých regionech tedy členských států. Kdyby to rychle doběhlo k roku 2014, tak v některých zemích by to znamenalo, že dojde k velkým sociálním nepokojům, že se bude propouštět, že eh, se bude eh, propouštět nejenom například v Německu, ale ve Španělsku, v Rumunsku, pokud vím, a možná, že i jinde. Vsteku na tom je, že eh, komise eh, udělá dobré posouzení dopadu, ale při rozhodování na eh, kolegiu se vůbec toho posouzení nedrží. Odpovědný komisař Almunia tam možná přišel s nějakými jinými daty. A sice on tam přišel s návrhem na rok 2018. Proto já toto také navrhuji. To je opodstatnitelné. I z té původní logiky eh, toho nařízení, eh, které nyní eh, vyprší, to znamená mít tam omezený prostor, který není příliš krátký. Je to degresivní také a také je to v souladu s tím posouzením dopadů provedeným. A také eh, ty sociálně politické a regionálně politické dopady by eh, to nemělo tak katastrofální. Ve své návrhu zprávy tedy hovořím o posunutí eh, toho data z posledního října 2014 na posledního prosince 2018. Mě už nápadné, že v eh, návrhu komise, který je ušitý horkou jehlou, pokud jde o to, jak jsou tam eh, zapracovány výsledky eh, toho do, posouzení dopadů, jde o to, že tam najednou chceme mít říjen 2014, mm, jedná se o 45 měsíců a vytváří se tam určitý prostor, kdyby alespoň přijat, 30. Kdyby ta degrese musela být aspoň 33%. To je trošku problematické. Když najednou místo uh, eh, 33% eh, se tam napíše 35% a už jsme potom na nějakých 101% a matematicky to prostě nejde. Komise, komise se tedy nedaří eh, vyhradit matematickou logiku ve svém, eh, degresu, eh, ve svém textu. Musí to prostě dávat smysl. A to nedává. A je, to také, je tady také ta úloha eh, Evropského soudního dvora. A proto já navrhuji těch 10%. A dokážete si představit, že to v některých zemích, tedy v některých letech půjde rychleji, ale je to, myslím, tohle v takovém rámci, kdy to bude takové sociálně únosné. Potom tady máme několik dalších věcí eh, v tom návrhu komise, kde bych řekl, že, že proti tomu vůbec nic nemám. Naopak, to já bych podpořil. Jenom v téhle souvislosti je to prostě tady nesystémové. Například, když jsou tady ty plány na odstávku, a řeší se tady současně eh, ekologické plány. Já nemám eh, v zásadě pro, nic proti tomu, nic, nic proti tomu, protože eh, v některých zemích se to řeší jenom z příspěvku, jenom z dotací, ale potom jsou tady některé věci, které, na které žádné dotace nejsou. A z těch... Takže nedá se z toho řešit úplně všechno. Všude. A v rámci eh, nějakého takovéhohle nařízení se tohle všechno nedá postihnout. To jsou tedy v zásadě eh, ty představy, které jsou obsažené v mm, mé zprávě. Ještě to zopakuji jednou. Prodloužení na rok 2018 oproti eh, tomu, eh, co nyní bylo navrženo, ale jde opravdu o to, aby v roce 2018 eh, doběhly všechny dotace a potom eh, ve dvou pozměňovacích návrzích eh, se tady bude rozlišovat tedy konkurenceschopné a nekonkurenceschopné, protože jsou tady zařízení, která díky odpovídající politice, to je vždycky takový takové to pozadí eh, těch eh, dotací vyrovnat konkurenční podmínky. Takže když se podíváte na všechny eh, mm, ty doly, které potom zůstanou konkurenceschopné, tak ty by neměly dostávat potom žádné přísevky, takže proto já tady chci rozlišovat mezi konkurenceschopnými a nekonkurenceschopnými protože potom tady budou tady zařízení, která jsou ještě konkurenceschopná, která už nikoli. Potom tady dávám k debatě v zásadě eh, tři eh, úvodní ustanovení, která eh, souvisejí tady s studií proveditelnosti, nebo s tím, jak je něco proveditelné oproti tomu posouzení dopadů. Prostě můžeme se o tom pobavit, eh, o těch stanoviscích našich a komise. Časově to vidím tak, že bychom se měli nejpozději do listopadu dostat na plénum. Proč? Protože se bude rozhodovat na Radě pro konkurenceschopnost 10. prosince. Problém je, že ti, kteří to vůbec nechtějí, se můžou postarat o to, abychom to eh, odsouvali a odsouvali protože ehm, ono před koncem roku musí být nové nařízení. Pokud nebude nové nařízení, tak v roce 2014 to všechno padne a od prvního, ehm, tak tedy, tak tedy už nebude ani rok 2014, ale všechno padne od eh, roku 2011. Musela by to schválit komise a samozřejmě ta bude mnohem přísnější než stávající nařízení. Takže do listopadu to musíme všechno svouknout. Je třeba, abychom to odhlasovali eh, na výboru a potom se drželi všech ostatních lhůt, které jistě zná sekretariát. Já jsem eh, slyšel, že by to bylo možné, aby 9. listopadu se potom hlasovalo Původně se předpokládalo, že eh, v příštím eh, týdnu se o tom bude debatovat, ale vzhledem k pořadu jednání to nejde. Musíme nalézt tedy nějaký způsob, eh, kde si budeme vyměňovat, nebo jak projednat pozměňovací návrhy. Nicméně především musíme dodržet ten celkový harmonogram a děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji mnohokrát jak eh, hovořil zpravodaj o harmonogramu, já chci říci, že máme 5. Eh, října jako termín pro předložení návrhu, pozměňovací návrhy 11. října, projednání pozměňovací návrhu 26. 10. hlasování 9. 11. A měli bychom to směrovat na listopadovou plenárku. Tole, pan Langen požádal o slovo. Ano, děkuji. Tady nejde o to, že se dávají evropské prostředky, ale jde o eh, schválení použití národních prostředků na eh, věc, kterou, která ovlivňuje hospodářskou soutěž. A jak kolega Arabka říká, eh, ty varianty, které eh, řešila komise, dohromady jich bylo šest, eh, souhlasí s výsledkem, nebo nesouhlasí s výsledkem a s tím návrhem. Komise hovoří o nějaké možnosti pět, eh, která hovoří tedy o sociálním vyrovnání a o nějakém až desetiletém programu pro odstavení těch nyní funkčních podniků a hovoří o nějaké sociálně přípustné variantě. My víme, jak to vzniklo. Na grémiu komise se to projednávalo a 2018 tam nenašlo většinu, takže komise navrhuje 2014. A to e, souhlasí e, s, to nesouhlasí e, s těmi jednotlivými variantami, jak jsou líčené. Musíme tedy znovu přeskoumat tu smluvní eh, situaci. A kolega je to udělal. A vysvětlil nám to teď. A já si myslím, že tady je otázka, jak se 100 tisíci pracovních míst ve čtyřech eh, členských státech se bude zacházet tak, abychom eh, udělali sociálně eh, vyvážený doběh těch eh, státních dotací. Abychom nemuseli přihlížet k legislativě o oxidu uhličitém, protože když už se nebude podporovat těžba černého uhlí, protože není konkurenceschopná, tak to docela jistě se to bude nahrazovat uhlím z dovozu. Oxid uhličitý Tady nemůže být jediným argumentem. Klimatická politika nemůže být. Musíme mít rozumný energetický koncept a do toho to musí zapadat. Máme tady pilotní projekty, 12 evropských pilotních projektů. Já vím eh, toto eh, z průmyslového výboru. Tam se posuzuje tady situace s oxidem uhličitem, s, s oxidem uhličitým Čili bude tady každopádně možnost zlepšit klimatickou situaci. A otázkou je tedy, jak pokračovat. Kolega Rabka říká prodloužit roku 2018 místo 2014. V Německu by to třeba odpovídalo eh, tomu, eh, s čím eh, se tam počítá o roku 2017. Komise ovšem také hovoří o variantě 6, která stanoví, že se to prodlouží ještě o 10 let a potom se to nechá tvrdě doběhnout. Ovšem potom eh, znovu budeme muset opřít ty dva stávající pilíře proti sobě. To by bylo rozumné. Kdyby komise potom stáhla svůj návrh v roce 2014 a vrátila se k tomu původnímu eh, návrhu pana Almuny eh, předložit roku, nebo protáhnout to roku 2018, tak by parlament určitě vyjádřil širokou podporu. A měli bychom situaci, kdy nedojde k střetu v radě a v komisi, mělo by to, bylo by to rozumné, sociálně eh, únosné eh, řešení. To by bylo asi tak nejlepší a já doufám, že komise tuto eh, situaci využije k tomu, aby eh, tedy eh, napravila to, že jednou byl příslušný komisař odpovědný za hospodářskou soutěž přehlasován na kolegiu. Děkuji. Filipe, děkuji. Paní předsedkyně, já budu stručný. Dokážete si představit, že nejsme proti státní podpoře, o to nejde. Ale byli jsme znepokojeni po desetiletí s podporami pro znečišťující průmysl které nepatří do ekonomiky na 20. století. A skutečná otázka je, máme tady skutečně hromadu veřejných prostředků, které budou vynaloženy, ale které nemůžeme vynaložit dvakrát pouze jednou. A otázka je, jaká je ekonomická efektivita celého procesu, jak zajistíme udržitelná pracovní místa na našem kontinentu využitím těchto prostředků. A viděli jsme, to v současném průmyslu, my jsme nalévali miliardy do tohoto průmyslu bez podmínek a vidíme, že nastupující země investují do technologií na 20. století a my směrujeme naše vzácné zdroje, naše vzácné veřejné prostředky, hovořili jsme o tom s Trišetem, do průmyslu, který prostě zmizí. A z čistě hlediska ekonomické účinnosti my nejsme přesvědčeni, že to je nejrozumnější cesta, jak tyto prostředky utratit. Nejde o odmítnutí vynakládat prostředky, ale směrovat ty prostředky na správné místo. A z tohoto pohledu bychom spíše uvítali návrh komise, říci ano, dobře, odkláníme se od této cesty a urychlujeme něco jiného. Ale to je samozřejmě na rozhodnutí členských států. Investujeme do průmyslu budoucnosti a je mi líto, budu muset odejít, nebudu poslouchat nyní zpravodaje, ale projednáme to v následujících dnech. Máme stejně jenom pět minut. Pan Simon. Děkuji, já doufám, že to přesto zvládneme. Asi se shodneme na tom, že potřebujeme ekologickou energii, ale ta cesta, když tady hovoříte o, těch veřejných eh, výdajích, nesmí eh, vést přes eh, více veřejných výdajů. Werner Langen říkal, jedná se o národní peníze. Ale teď se tady bavíme především o evropských penězích. Tady máme eh, výbor eh, Regi, Jan Kuc. Tam, eh, pokud nechceme do budoucna ty peníze vydávat, tak tady, když se na to podíváme z dlouhodobého pohledu, na sociální a nestratíme sociální aspekty z hlediska, tak se najednou dostaneme do situaci, když si budeme říkat a strukturální změny, jak se s nimi vyrovnat, a najednou můžeme přijít eh, s podpůrnými prostředky a s národními prostředky a tak dále. A potom eh, druhý pohled. Bernard je už tady o tom eh, mluvil a nesmíme na to zapomínat. Bernard Rapkaj hovořil ještě tedy o tom, jak by se to na konci rozlišovalo. Máme tady technologický pokrok Evropské unie když hovoříme o technologickém vedení v řadě oblastí, kterého chceme dosáhnout, tak musíme mít, že v těžbě eh, eh, uhlí jsme v mnoha ohledech technologicky na špici a pokud eh, chceme toto zajistit, tak musíme těžit i do budoucna, protože když nebudeme těžit, tak ty doly jinde samozřejmě poběží, bude se tam těžit a jenom my můžeme eh, přispět k tomu, aby se to tam dělalo ekologicky, když tady u nás budeme pracovat pořád dále. Okay, and the... Dobrá. A špatná zpráva je, že končíme v půl sedmé. Pan Nitras požádal o slovo. Prosím. Já postaram se, v związku s tím, že paní musí vyjít bardzo szybko. Jak bude budete tedy muset odejít, paní předsedkyně. Já bych měl několik poznámek. Já souhlasím s tím, co říkal pan Lamberts, který také odešel. Já Vím, že můžeme financovat zavírání dolů, které nejsou rentabilní, protože stát, který je často majitelem, není schopen, nebo ty společnosti nejsou schopny pokrýt veškeré náklady, včetně tedy těch mimořádných Čili myslím, že je třeba toto zdůraznit. Já chápu pana Langena, který říkal, že je třeba pokusit se to přizpůsobit vládním programům. V Polsku máme stejný problém, pokud je o pokrývání těch mimořádných nákladů. Je mi moc líto, nemohl jsem si to přečíst anglicky, tu zprávu existuje pouze v Němčině ale chtěl bych tady jednu věc eh, zdůraznit, možná protestovat, pokud jsem vám ovšem dobře rozuměl. Vy navrhujete, aby se v článku 3 objevil bod B, eh, pardon, naopak, aby byl vypuštěn. Když eh, odhlédneme od data uzavření měla by pomoc být poskytována dolům, které budou zavírány. To znamená, že vypuštění tohoto článku by znamenalo, že pomoc poskytnutá až do určitého data, třeba 2014 nebo 2018, že tam by skutečně ty doly musely být zavřeny. Takže buď hovoříme o financování produkce nebo o skutečném uzavírání těch zařízení, která nejsou rentabilní. Děkuji vám. I will give the floor dám ještě slovo zpravodaji na poslední dvě minuty a pan Langen ví, já mám ještě jiné povinnosti, než jenom ten koktejl, který je před ostatními, takže je mi líto, musíme končit včas. Pane Rabkaji, můžete zopět otázku pana Nitrase. Budeme mít možnost eh, předlo- při předložení návrhu zprávy Toto je pouze první výměna názoru. Pane Rabkaj. Äh, Takže äh, já vůbec ne navrhuji äh, škrtnout článek 3.1. Ono tady vlastně není ani 3A, 3B, on je 3.1A, B. A obojí neškr, ani, ani jedno neškrtám. Ale u jednoho změním, měním akorát to datum platnosti, jinak obsahově se nic nemění. A u toho druhého eh, říkám, že, u, že potřebujeme ten plán odstávky eh, v případě, že ty doly nebudou eh, konkurenceschopné. My samozřejmě nechceme zakazovat něco, nebo nechceme podporovat někde, kde to vůbec není třeba. Takže to je jenom prostě takové doplnění. Ještě to rád s kolegou proberu protože on tady eh, říká, dělá jednu eh, zásadní chybu, ten, který zrovna šel. Eh, říká, že uhlí je něco minulosti, ale uhlí je také věc dneška a zítřka, protože problém, a na tom poukazoval Petr Simon, že význam zejména černého uhlí do budoucna poroste oproti ropě a plynu. A proto je tak rozumné, a proto já jsem tam také navrhl úvodní ustanovení, zabývat se technologiemi z politického hlediska, tak abychom mohli těžit i do budoucna. Takže já jsem tady, pane kolego, nic neškrtal. Akorát jsem tady měnil to datum. Kolega Langen hovořil o deseti letech. To já jsem také původně e, zamýšlel, ale Vzpomněl jsem si na tu starou debatu, kterou jsme tenkrát vedli s tím, že by to nemělo být dvouciferné číslo. A eh, Almunia sám, eh, myslím, že generální ředitelství pro eh, hospodářskou soutěž to udělalo čistě. A na kolegiu to nepochopili. Já jsem proto byl pro 2018. Kvůli tomu, že to bude časově omezené, a kvůli tomu, že příslušný komisař eh, to také předložil komisi takto. Tak já jsem došel k roku 2018. Původně jsem tam také spíš měl 2020, ale o tom se dá ještě mluvit, ale z poradního výboru eh, pro regionální politiku, odkud pochází kolega Simon. Eh, pochází tedy volání po roku 2020, o tom bychom museli mluvit ještě jednou. Sorry, jsem... Žádá se někdo o slovo? Zdálo se mi, že někdo něco chce říci. Já, vy jste nebyl sám, já jsem musel uzavřít seznam řečníků. Jak už jsem řekla, bude další příležitost. A pro dnešek tedy končím naše jednání.